Milí kolegové, posaďte se, prosím. Dnes se k nám připojil zcela výjimečný host, ale nejdříve si ještě schválme pořad jednání. Není námitek, tedy vám srdečně děkuji. Velice krátké sdělení z mé strany. Chci potvrdit, že mimořádné zasedání výboru se bude konat pondělní večer ve Štrasburku. A brzy vám rozešleme pořad jednání a tam bude e, návrh zprávy o EGS 2016, rovněž e, ří, e, poradní orgán týkající se řízení finančních orgánů. A nyní bod číslo 3 a srdečně si dovolím povítat Marka Karnyho, prvního místo předsedu Evropské rady pro systémová rizika z Evropské centrální banky. Děkuji vám, že jste přijal naše pozvání. Pan Karny je prvním místo předsedou od roku 2013 po Marin Kín a um, která tuto funkci zastávala od roku 2012. V rámci příslušných nařízení mají místo předsedové RSR e e povinnost skládat účty Pan Karny je rovněž předsedou Evropského stabilizačního výboru, i když nicméně chci zdůraznit, že zde před námi promluví jako eh, místo předseda ESRB. E um, Víme všichni, že se jedná o orgán, který dohlíží na snižování systémových rizik, která by se mohla v rámci finanční stability objevit, eh, proto prosím všechny kolegy, aby se soustředili právě na tuto problematiku. Rovněž jde o prevenci a snižování rizik finanční stability jako téma, které je pro náš výbor Ekon klíčovým tématem záleží na něm a doufám, že kolegové poslanci budou mít důležité záležitosti, které by chtěli zmínit. Nejdříve teda úvodní prohlášení pana Karneje a poslé zázek odpovědí. Pane guvernére, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, vážení poslanci, dámy a pánové. Je mi ctí obrátit se na vás jako místo předseda Evropské rady pro systémová rizika. Řízení systémové stability si žádá solidní rámec, e, řádnou koordinaci makroobezřetnostních politik. potřeba těchto politik se zvyšuje s tím, jak se utužuje náš společný trh a jak se integruje. ESRB se zabývá zefektivněním politik eh, pro eh, finanční stabilitu. Otevřenost eh, evropských členských států podporuje dynamiku fungování trhu, zjednodušuje obchod, specializaci, máme větší výběr, větší možnosti pro inovaci a můžeme těžit z hospodáření ve velkém rozsahu. Ovšem zároveň s tím přichází větší expozice na šoky zvenčí a finanční propojenost potenciál prohlubování těchto šoků zvyšuje. E, proto chceme maximalizovat e, dobré stránky této otevřenosti a zároveň se chránit před případnými nedostatky. A to je právě úloha ESRB. My se snažíme prosazovat silnější makroobezřetnostní rámce. Konkrétně vydáváme doporučení národním legislátorům tak, aby v každém členském státě existoval úřad pro makroobezřetnostní aspekty Máme rovněž příručku, která se zabývá operacionalizací makroprudenčních politik v bankovním odvětví. Navíc máme i šíření doporučených postupů, nástroj po nástroji, práci s ukazateli a varování před potenciálním šířením negativních dopadů tam, kde eh, považujeme eh, za nutné určitou eh, určité zasahování do státních politik. Využíváme nástrojů jemného zákonodárství či měkkých zákonů a budeme se snažit přicházet s doporučeními vodítky a budeme se snažit rovněž sledovat naplňování těchto doporučení vyhodnotíme a zveřejníme vyhodnocení třetím kvartále příštího roku. Naše makroobezřetnostní politika je stále ještě adolescentem, ale my jí pomáháme dospívat. Studie odhalily, že stojí za to eh, používat například bezpečnostních prvků, abychom dokázali rovnovážit procyklické chování u derivátů a e, cenin. Strukturální rizika, e, robustní cykličnost, e, například Bank of England se držela našich doporučení, to vše prospívá celkově rovnováze trhu. Jednou ze silných stránek ESRB je schopnost těžit z údajů a analyzovat to, co k nám přichází ze všech členských států. Snažíme se eh, pracovat s váženými riziky a zjišťujeme, že velké banky jsou typicky odolnější vůči otřesům než malé eh, obecně vzato, eh, jak teorie, tak praxe dokazují, že eh, dynamický eh, poměr pákového efektu a robustní makroobezřetnostní rámec jsou významným činitelem. Další způsob, jak se snažíme zjišťovat doporučené postupy a ovlivňovat mezinárodní působení, je makroprudenční eh, výhled na různé prvky finančního systému k podpoře dlouhodobé prosperity. Například v rámci Solvency 2 zvažujeme, jak můžeme vytvořit správnou motivaci pro investory a ESRB je schopno přijít s konstruktivním, objektivním výhledem a e, přispět k parlamentnímu přeskumu, e, který nastane v roce 2018 k fungování Solvency 2. Otevřenost znamená nutnost lépe chápat všechny typy rizik právě ESRB bude obohacovat vyhodnocování nových i objevujících se rizik. Struktura finančního systému se od krize významně změnila. E, všechny e, kreditní typy růstu e, vznikají z trhu cených papírů. A kapitál, který je správně řízen, eh, roste. 60% ehm, globálně, 80% v EU. Tyto trendy budou pokračovat s tím, jak se bude utužovat eh, kapitálová tržní unie. ESRB dvěmi způsoby přispívá k zocelení kapitálových trhů. Jednak sdílením pochopení a znalostí toho, co pohání tyto trhy a jejich likviditu a jednak zhromažďováním informací o typu rizik. Právě ESRB je eh, jedno mm, mm, nesrovnatelným způsobem schopna se tímto zabývat díky přístupu k informacím od všech finančních činitelů. ESPRV v současné době e, zkoumá trhy, e, zabývá se e, dotazníkovou akcí mezi asset manažery a studuje vliv rizik na snižování likvidity. Zjišťujeme, že trojnásobně jsme eh, schopni ehm, překročit ehm, obchodování eh, ve srovnání s dolarovými trhy. Díky chápání konkrétních eh, například analýz mezi investičními fondy, budeme schopni navrhovat politické reakce, zátěžové zkoušky a doplňující zkoušky mezi penzijními fondy a zajišťovnami a pojišťovnami. ESRB se rovněž zabývá stále více obchodováním deriváty a e, čerpá e, příslušné informace. Tím, že zhromažďujeme národní zkušenost a vyvažujeme ji e, jedno unikátním přístupem k všem druhům obchodování, máme možnost eh, lépe pochopit komplexní splatence eh, derivátních eh, obchodů a jak je možné snižovat rizika v celém systému. Jsme rovněž schopni odhadnout dopad povinných clearingů a zda se tímto přesouvají rizika na jiné části finančních trhů. Máme přítomno, jsme přítomni všude, eh, v centrálních bankách, v dozorčích orgánech, máme kontakty v orgánech pro cené papíry. Díky tomu se snažíme vyhodnocovat všechny trhy a soustředujeme se na strukturální rozdíly, na rozdílné daňové systémy v EU a díky takovéto analýze dospějeme k nástrojům, eh, které nám umožní reagovat na různé typy citlivosti eh, od kapitálu kapitálových až k omezením eh, poměru mezi zadlužeností a příjmem a doprovodnými jevy. Ehm, poučení, to jsou mezi jinými. Potřebujeme flexibilitu. Není možné vše vyřešit jediným nástrojem. Musíme mít nástroje, které jsou přiměřené domácím poměrům a domácí politiky jsou účinnější, eh, pokud omezujeme jejich negativní dopad jinde. ESRB buduje rámec pro přístup i řízení takovýchto negativních eh, takzvaných spilloverů, eh, které mohou být brzy odsouhlazeny a mohou už fungovat příští rok. Ústředním rysem bude reciprocita, Tedy vyhýbáme se arbitráži, abychom měli v rámci domácích politik lepší vliv a ESRB už bylo notifikováno 69krát v loni o makroobezřetnostních Eh, krocích a 173 krát od zavedení CR, CRD, tedy od roku 2014, přestože se jedná často pouze o procedurální krok, jde to vše správným směrem a stále více zemí sahá k makroobezřetnostním nástrojům a tímto vytváří potřebu určitého clearingového eh, finančního domu, který bude jednak všeobjímající a jednak bude reagovat rychle. ESRB rovněž vyhodnotí způsoby pro národní makroprudenční e, orgány, e, které mohou být pak uplatněny e, proticyklicky jako určité nárazníkové zóny proti finanční expozici od zemí, které jsou mimo evropský hospodářský prostor. A to budeme mít možnost uplatnit v rámci komunitárních právů, eh, práva eh, v posledních pěti letech jsme rovněž uplatnili nebo doporučili eh, finanční postihy. Ty dosáhly výše 50 miliard eur a ty mají dopad na reálnou ekonomiku jako pětiprocentní páka, to by mohlo dokonce, kdyby eh, to bylo využito, podpořit eh, trilion úvěrových kapacit. Důležité je rovněž, aby se neopakovalo takovéto nežádoucí chování a ESRB už navrhuje, jak u zdroje potírat nežádoucí eh, chování tím, že budeme mít eh, individuální zodpovědnost, eh, reformu v odměňování, ehm, společně s ehm, zákonem Malus and eh, Clawback, eh, abychom měli větší motivaci správného chování. Eh, bohužel tyto dopady jsou omezené z důvodu zastropování prémií a například v britských bankách jsme měli jedna k třem poměr Tedy tři čtvrtiny odměňování bylo ovlivněno rizikem. Řečník se omlouvá, říká, chtěl jsem vše stihnout v čase mě daném. Tedy před zavedením zastropování prémií eh, byl poměr 1 ke 3, další rok, jakmile museli firmy uplatnit zastropování prémí, se poměr snížil na jedna k jedné a přitom se obecně úroveň odměňování nezměnila. Díky návrhu ESRB se nyní FSB zabývá dopadem různých nástrojů odměňování na nežádoucí chování a pokud to bude vhodné, představí určitá doporučení na eh, zasedání G20 příští rok. Reformy v odměňování jsou nutné, nikoli však dostačující. ESRB správně poukazuje a zdůrazňuje, že je třeba udělat více právě na nejvyšších úrovních řízení a členové FSB budou sdílet své zkušenosti. Ve Spojeném království implementujeme nový režim, abychom zajistili, že nejvyšší vedení v celém finančním systému se stane, či členové tohoto vedení, přímo zodpovědnými za selhání což bude zajištěno jasným kodexem chování. Závěrem, všechny členské státy a v podstatě všichni unijní občané eh, jsou těmi, komu musí záležet na finanční stabilitě. To je samozřejmé a ESRB nabízí um, zajistit tento základ pro prosperitu. Eh, ve finanční krizi se jasně ukazuje, jak rychle se může riziko rozlévat eh, přes hranice. Potřebujeme tedy univerzální reformy. Eh, s vaším vedením reformní program bude víceméně úplný a eh, různé orgány nyní implementují reformy, které zvýší jeho účinnost. Ale trvalá finanční stabilita vyžaduje nikoli pouze mikroobezřetoční standardy, eh, které posílí solidnost eh, jednotlivých firm, potřebuje rovněž makroobezřetoční makroobezřetnostní výhled s flexibilitou a ESRB pomáhá členským státům plnit jejich úlohu, eh, jejich dohled, a neustále sleduje případné, um, případná citlivá místa či slabiny. Jak už zdůraznil pan předseda Draghi nedávno na půdě tohoto výboru, v nej- příštím roce v ESRB vyvine um, způsob vyhodnocování makroobezřetnostních um, rizik v členských státech. Governor Carney for this extremely... Děkuji panu Carneymu za eh, tento velice zajímavý projev, který se zmínil o mnoha velmi zajímavých a důležitých tématech, jako jsou zátěžové testy pro investiční fondy, eh, dopad eh, povinných clearingových procedur, dále samozřejmě také hodnocení makroprudenčního postoje členských států. A já jsem si jistý, že poslanci se těší na diskuzi s vámi o některém z těchto témat a prvním řečníkem je Burkhard Belc. Děkuji vám, pane předsedo. Já budu hovořit německy. Nejprve bych vám chtěl poděkovat, že jste dnes přišel do našeho výboru Eh, víme, že je potřeba si toho velice vážit. Eh, dnes eh, tu máme vlastně my jsme to mohli přivítat vašeho předchůdce pro zatímního předsedu, nicméně Mario Draghi byl mi s tím potvrzen. Já mám na vás dvě otázky, pane guvernére. Za prvé, vy znáte Eh, evropský a mezinárodní vývoj na legislativy finančních trhů. To jste právě ukázal, tento vývoj znáte velmi dobře. A my jsme před několika eh, Eh, my jsme před několika týdny měli summit G20 a tam byly zavedeny nové standardy eh, pro eh, systémy relevantních bank. V evropské legislativě ve směrnici o BRD jsou také různé, různé závazné standardy ohledně ztrát plánovány. A já bych se vás chtěl zeptat, zda souhlasíte s tím, že je zapotřebí se shodnout dohodnout na závazných minimálních kvantitativních standardech, například nejméně 8% bilanční sumy. A druhá otázka, jak můžeme tu povinnost TILAK sloučit s s druhou otázkou, kde ECB rozšířila eh, program nákupu dluhopisů a likvidita v bankovním sektoru je už dlouho mimořádně vysoká, což ale příliš nevede ke zlepšení investičních kvót. Místo toho banky a pojištění eh, vykonávají především stabilní a profitabilní eh, investice Eh, jako je tradiční poskytování starobního důchodu. A jak eh, hodnotíte vy eh, z hlediska toho, co jste řekl, ta systémová rizika ve finančním sektoru, zejména v oblasti pojištění? Thank you very much, um, two very important... Děkuji vám. To jsou dvě velice důležité otázky. Uh, Eh, ohledně standardu TILAK, které eh, odsouhlasili lídři G20, tak to jsou samozřejmě standardy, které platí pro 28 eh, největších globálních systémových institucí. A následkem toho je, že jsou to standardy, které musely být odsouhlaseny jak USA, tak Čínou a všemi dalšími relevantními jurisdikcemi a museli poskytovat vysokou úroveň důvěry a jistoty při velice složitých přeshraničních operacích a proto TILAK je specifičtější než MRL. Nicméně TILAK je podmnožinou MRL. Konkrétně ve Spojeném království máme globální systémové instituce, právě tak, jako jsou ve vaší zemi, a budeme implementovat TILAK tím, že budeme implementovat IMREL. A, a v souladu s legislativou náš konzultační dokument eh, ohledně implementace MREL eh, bude zveřejněn na počátku příštího roku, což poskytne dostatečnou jistotu a, eh, což určitě oceníte, bude pokrývat mnohem širší škálu institucí. A to úměrně, um, um, úměrně systémové povaze těchto institucí. Takže to hlavní, co bych chtěl zdůraznit v obou případech, abych se dostal ke druhé otázce, nejde tady pouze o eh, ztrátu absorpční kapacity, která se eh, vytváří prostřednictvím MRL nebo TILAK, ale jde tady o eh, předchozí znalost toho, že tyto nástroje mohou případně podléhat ztrátě, což potom eh, dává do systému mnohem více disciplíny. Že držitelé toho druhu, chcete-li, by měli projevovat disciplínu ještě větší, než tomu původně mohlo být, vzhledem k tomu, že mají stejné zájmy. A velice rychle k vaší druhé otázce, tu odpovím velice obecně protože eh, já nyní eh, Já se nyní nemohu vyjadřovat eh, k měnové politice, ať už jde o ECB e nebo Bank of England. Tyto banky vykazují takzvaný efekt bilance portfolia. Zkrátka, když ať, eh, když jde o dluhopisy, ať už eh, dluhopisy od italské vlády nebo jiné, a pokud je tlačíte směrem k riskantnějším aktivům, což mohou být zahraniční aktiva a zahraniční kanály, tak eh, to potom probíhá výměna. Další řečník Eliza Já budu hovořit anglicky, abych příliš nekomplikovala komunikaci. Děkuji vám za to, že jste přišel. A chtěla bych se vrátit k původu ESRB, eh, e kdy se Evropský parlament velice eh, zasazoval eh, naše kolegyně Silvi Gular byla tehdy zpravodajka a my jsme se snažili zajistit, abychom jaksi se vyhnuli situaci, kdy pro stromy nevidíme les, kdy už zkoumáme systémová rizika v Evropě. A v tuto chvíli eh, by mě zajímal ten poslední bod vaší prezentace, který byste mohl více rozvést, a to je to makroprudenční fungování v Evropě zejména pokud jde o rizika spojená s kvantitativním easingem, kde existuje mnoho likvidity, nicméně reálná ekonomika příliš nereaguje. A mohl byste to srovnat s vaší zkušeností ze Spojeného království a z USA a z Kanady? Co v Evropě chybí e, oproti těmto zemím? A za druhé, my už nyní se zabýváme unii kapitálových trhů, ale, e, krom, ale zároveň e, navzdory všem novým legislativám bankovní unie ještě nefunguje. Jsou tu chybějící články, Eh, a druhá fáze a třetí fáze bankovní unie zatím ještě nefunguje. Takže je poněkud podivné, že se přesouváme k novému projektu, aniž bychom dokončili ten původní. A za třetí, domníváte se, že existuje systémové riziko, podle toho, jaký bude výsledek britského rozhodnutí, zda eh, chce Spojené království zůstat či v Evropské unii, či opustit. Já se omlouvám, že tuto otázku pokládám, nicméně když vás tu máme, eh, chtěla bych vám ji otevřeně eh, položit. A vy samozřejmě můžete odpovědět do té míry, do jaké chcete. Nicméně problém to je, považujete to za systémové riziko nebo za systémovou příležitost pro společnou měnu? tak eh, já bych eh, se vyjádřil nejprve k těm prvním otázkám na e, rizikové prostředí. Rizikové prostředí není samozřejmě ojedinělým jevem v Evropské unii. V USA je tomu podobně, tak jako ve většině vyspělých ekonomik. Když máme všude, kde máme nízké úrokové míry, pak, to, pak fungují ty trajektorie měnové politiky tak, jak je známe. Ty trajektorie mohou být různé, ale obecně e, následkem krize, e, pokud to, ho skombinujeme s dlouhou dlouhodobějšími strukturálními faktory, jako je demografie, snížená kapitálová intenzita investic a tak dále, tak následek toho všeho je, že je pravděpodobné, že e, úrokové míry budou značně menší, než bývaly v minulosti a to po poměrně dlouhou dobu a to všechno se promítne do ocenění finančních aktiv. Takže existuje tu riziko a to riziko nadále přetrvává, protože přebytek se hromadí v určitých oblastech ekonomik a finančních systémů a to všechno se potom odráží v aktivních makroprudenčních politikách. Různé struktury naší ekonomiky mohou znamenat, že ta rizika se projevují různě, eh, někde v komerčním sektoru, eh, v, ne, v komerčních nemovitostech, jinde v rezidenčních nemovitostech eh, a obecně na finančních trzích. Čím se dostávám k, vaší, k vašemu druhému okruhu otázek, což jsou vlastně tržní finance, nazval bych to tak. A neboli, jak konstruktivně vybudujeme rozmanitost při zachování odolnosti finančního systému, ať už jde o reformu sekuritizace, e, nebo ať už jde o pojišťovnictví, jak jsem říkal ve svém úvodu, je zapotřeba, aby účast dlouhodobějších investorů, jako jsou pojišťovny, eh, mohla být co nejširší. A to včetně některých tříd aktiv, jako jsou kapitálové trhy. To je zásadní pro řešení nejen eh, prosperity, ale zároveň pro posilování eh, odolnosti. A pokud jde o vaši otázku o bankovní unii, tak tady se mohu o tom zmínit pouze zběžně a charakterizoval bych tu situaci eh, tak, že obojí je nutné. Jak bankovní unie, tak unie kapitálových trhů jsou nutné chceme-li i nadále vyvíjet institucionální strukturu Bankovní unie je naprosto zásadní a nepostradatelná. Je zapotřebí ji provést správně. Samozřejmě nicméně je zásadní, abychom, se mohli, abychom mohli pokračovat dál. V současnosti uh, unie uh, je pouze na půli cesty a v takovém případě by existovalo riziko, uh, pokud by měly nastat vnější šoky. Diskuze ohledně vztahu Spojeného království s Evropskou unii. Jsou samozřejmě diskuze, kterých já se neúčastním. Role Bank of England je brát systém takový, jaký je a pracovat na základě toho. Jsou tu příležitosti, jak ten systém zefektivnit. A některé z nich se dotýkají toho, jakým způsobem se budeme nadále učit a jakým způsobem budeme vyvíjet naše makroprudenční řízení. Takže eh, k tématu Case Wimber. Vítejte, guvernére. Má otázka se týká toho překrývání dvou legislativních textů, eh, které se snaží řešit eh, rizika v trhu s deriváty a celkovém bankovním sektoru. V Evropské unii eh, máme jedno řešení, které je průchodné, to CRD4 se zabývá bankami, ale zdá se, že v Basileji 3 to bylo vykládáno vykládáno a v CIA Deal 4 eh, to bylo vykládáno tak, jakože je třeba držet eh, ten kapitál eh, v souladu s určitými maržemi a ty se netýkají až tak bankovních aktivit, takže ten kapitál, zdá se, má velmi záporný efekt na Spojené státy, kde už jsou zase jiná, jiné povinnosti, jiná opatření a Eh, všechny eh, klienty to eh, staví do velmi nezávidění hodné pozice a vlastně E, to nemá až tak velký dopyt, e, dopad na e, tu schopnost clearingu. Máte pocit, že je to tak? A jak, jaký je váš názor na to, že by Unie měla jednat někdy jednostranně? Já bych rád řekl jednu věc hned z kraje. Chci velmi pochválit to, tu snahu o, o clearing. Tady se vlastně jedná o řešení toho systému, systémového charakteru a e, nemůže e, to prostě fungovat tak, e, že si někteří budou v těch dobách krize takzvaně jenom vybírat ty třešinky na dortu. Samozřejmě je zapotřebí, aby všechny ty systémy byly, existovaly v součinnosti Další věc, kterou bych chtěl říct, je tato. My, eh, kteří pracujeme eh, na národní či mezinárodní úrovni v této oblasti. Eh, hodně pracujeme na těch normách a na otázce umožnění sjednotit toto s bilaterálním obchodem, ne snad ho úplně opustit, ale Eh, standardizovat to tak, aby to, co může být standardizováno, standardizováno bylo a aby se vlastně eh, řešila otázka úspor eh, z rozsahu. V tomto procesu nicméně si musíme všichni uvědomit, a teď se dostávám k vaší otázce, že existují možnosti úsporu, úspor z rozsahu také v oblasti derivátů. A to je Eh, právě u těch eh, clearingových operací a tam samozřejmě je potom výhoda v tom, eh, když existuje širší portfolio. A pak jsou v důsledku tohoto postupu na celém procesu závislé i další instituce. Takže pokud ty velké instituce nebudou poskytovat tyto služby těm menším, tak se vlastně eh, vzdáváme určitých eh, výhod celého systému eh, protože ty velké clearingové instituce by mohly Eh, řešit eh, situaci mnohem levněji a v opačném případě by se snížila eh, bezpečnost. A myslím si, že to nedělat by, ne, by znamenalo nejít tím úplně nejlepším systémem a původně koncipovaný systém v Evropě vycházel z určitého co nejholističtějšího přístupu. Takže otázkou je, zdali je tady nutno eh, to eh, leverage ratio nějakým způsobem upravit s několika výjimkami, včetně Spojených států, to je důležitá výjimka, je eh, leverage ratio takzvaným disclosure requirement a ne Eh, právním eh, požadavkem, myslím, že mohu bezpečně říct, že toto je otázka, která by měla se eh, dostat na ten seznam zásadních otázek, které bude Evropa řešit při implementaci takzvaného leverage ratio, protože tady vlastně nemusíme v každém, eh, ve všech těch operacích nutně to leverage ratio zvyšovat. A jsou tady prostě určité operace, kde dochází k některým nezamýšleným důsledkům. Toto je jeden z nich a je třeba se nad ním zamyslet. A my si také eh, budeme v příslušných postupech tím zabývat a nehledě na to na evropské eh, úrovni se tím zabývat je třeba globálně. A úplně poslední věc, toto je otázka, která bude velmi palčivá ve Spojených státech, protože tam je ještě doplňkové leverage ratio, které, je, které vlastně přichází do hry eh, v tom eh, obchodu s deriváty. Paní eh, Kula, děkuji, pane guvernére, jsem velice ráda, že jste zde. Je obrovsky důležité, abychom měli takovýto dialog a já jsem byla Vlastně vy jste taková moje oběť, eh, já jsem zpravodajkou k té věci. Dvě otázky. Za prvé, domníváte se, že tento orgán je dostatečně vybaven k tomu, aby prosadil a posílil evropský, eh, evropské vidění ve světovém měřítku. Máme takovou utkvělou představu, chceme, aby se Evropa vyjadřovala na té mezinárodní úrovni a u Tylaku, u eh, těch zajišťoven a pojišťoven, jsou určité věci, které se s evropskými normami dají prosazovat. A za druhé, nejste v tom vašem orgánu příliš početní. Upřímně řečeno, když jsme na základě zprávy od La Roziera mm, toto e, vlastně e, podpořili, tak jsme měli určité obavy a ne, nešlo to všechno hned z kraje vyhodnotit, ale nemyslíte si pragmaticky, že ten počet účastníků kolem stolu by stál za snížení? Děkuji vám vám, eh, pokud by vám to nevadilo, odpovím anglicky. Domnívám se, že otázka maximalizace eh, dopadu eh, našeho orgánu na mezinárodní úrovni, to je něco, co jde dělat dvěma způsoby. Za prvé, naprosto do hloubky využít některých těch komparativních výhod. Já jsem se už o jedné z nich zmínil v úvodu. Unikátní možnost získat napříč Unii jedinečné údaje eh, největší ekonomika, největší finanční systém a dostávat ty údaje koordinovaným způsobem jiným Eh, než je eh, možný v velkých jiných ekonomikách, eh, například ve Spojených státech, kde ne vždy spolu všichni hovoří stejným způsobem a do stejné hloubky a stejně rychle. Musím říct, že v mé rodné zemi se prostě s tímhle potýkáme, protože jsou tam ty různé úrovně odpovědnosti. Takže tady parlament formuloval určitě určité pravomoci, které mohou být využívány a je tady prostě ta možnost eh, eh, opřít se o získané údaje, to je nesmírně efektivní. My jako členové SRB toto musíme maximálně využívat. A samozřejmě se musíme soustředit na ty hlavní eh, věci, které jsou pro Evropu důležité a z analýzy rizik, e, která je prostě zapotřebí v tom krátkodobém a střednědobém e, časovém horizontu, ve které se vlastně také do hry dostávají ty jednotlivé části eh, regulační reformy a jednotliví hráči a zjišťuje se, kde jsou nedostatky, kde je překrývání, kde jsou eh, prostě zase prázdná místa a tak dále a snaží se to nějakým způsobem všechno vyčistit a dát dohromady tak eh, pokud by nám šlo opravdu o maximalizaci dopadů, eh, tak eh, ta zpráva ESRB je takovým eh, souhrnem vlastně těch jednotlivých zpráv a ten dopad tady je. E, e, ty údaje, ty výstupy e, jsou využívány pro stanovení agendy. Je nás příliš mnoho v tom našem orgánu. No, jistě 70 oficiálních členů, máme regionální uskupení, 150 eh, členů, tam jsou ne formální členové často, ale přidružení členové. Způsob, jak jim vlastně tento proces vedeme, je, že máme takový řídící výbor eh, SRB, eh, tam je 20 lidí, ten se schází poměrně velmi často, jdeme prostřednictvím telekonferencí, abychom mohli vést interaktivní dialog, dialog, který by šel do hloubky. A pak jsou tady e, různé e, takové ty další úrovně spolupráce, které vedou e, velmi už jako prověření a zkušení lidé na vysoké úrovni, abychom využili eh, co nejvíc eh, těch zkušeností, talentů a znalostí všech, kteří jsou kolem stolu. Děkuji, Filip Lambert je další, děkuji pane předsedo, pane guvernére, vítejte. Teď už jsme vlastně e, za polovinou COP21, takže mě jistě, vás jistě nepřekvapí, když si tady vzpomenu na vaše zářijové prohlášení ohledně e, toho, co jste řekl v září. Otázka pro nás jako lidi, kteří tvoří politiku, je, co si s tím počneme. My vidíme určitá rizika, dokážeme je, dejme tomu, i kvantifikovat, ale pak je třeba s nimi něco provést. A tady musím říct, že že ty vaše připomínky, vaše poznámky mi připadají, že nejdou až tak do hloubky. Vy hovoříte o určitém mechanismu oznamování eh, a to si myslíte, že stačí, aby se s těmi riziky zatočilo. Já si myslím, že možná by tady byly zapotřebí nějaké eh, silnější nástroje a vy eh, sám si nemyslíte, že bychom tady měli mít nějakou legislativu. Mě by docela zajímalo, kdybyste se s námi podělil o své nástroje, nástroje ohledně toho, jak ty rizika finanční stability zmenšit eh, eh, vzhledem k klimatickým změnám. Děkuji, děkuji za to, že jste i četl můj projev eh, jak víte, jeden z argumentů, který jsem tam vyslovil, je následující. S virtuální výjimkou těch pojišťoven a zajišťoven rizika eh, s ohledem na životní eh, prostředí nejdou až k zdření toho finančního systému. My teď prostě nemůžeme měnit eh, to, čemu se říká prudential regulation u bank z důvodu nějakých klimatických změn, protože takovéto změny, včetně eh, přechodných změn, ty se prostě eh, projevují po určitou dobu a je to nad rámec toho horizontu, kterým se zabývají ti, kteří tvoří eh, koncepce a politiky. Můžeme se některými z těch rizik zabývat, vzhledem k tomu, že také, jak jste řekl, hlavní jedno z hlavních eh, rizik je ten přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku a ten bude samozřejmě ovlivněn parlamenty, včetně tohoto parlamentu. Parlamentu se budou muset, parlamenty se budou muset zabývat rozhodnutími, jakým způsobem, jakými mechanismy, jakými nástroji bude ten přechod zajištěn a samozřejmě, že klíčovým ukazatelem je také rychlost, s který, eh, kterou to bude prováděno, jak jaké technologie, jaké inovace budou využity pro celý tento proces. Eh, hodnota eh, toho eh, oznamování je dvojnásobná. Je tady určitá pracovní skupina, kterou FSB eh, pod vedením Mlajka eh, Bloomberga eh, vytvořilo. Je to tedy pracovní skupina soukromého sektoru, pak tam budou prostě další hráči z soukromého sektoru, abychom prostě měli věci jasné a abychom také respektovali všechny příslušné zásady, zásadu přiměřenosti a tak dále. E, pak ta hodnota e, value of disclosure, to je prostě za prvé otázka toho, že ty informace dostanete okamžitě, ať se jedná o cenu plynu či ničeho dalšího. Jsou tady průmyslové vlasti, které, nebo průmyslové sektory, které to vysoce uvítají. Uh, a vy tyto věci jistě znáte. Je tady celá řada studií, které ukazují, do jaké míry jsou pro firmy e, informace tohoto typu zcela klíčové. A pak je tady ještě jedna věc, jedna otázka, e, kterou bude třeba položit, e, jakou strategii firma má pro znížení svých negativních dopadů Eh, a za jak dlouho se s těmito zápornými jevy bude muset eh, vyrovnat. Takže eh, jsou tady ty příspěvky definované pod jednotlivými státy, National Defined Contributions, což bude zhruba 1,5%, snížení o 1,5% ročně a teď jde o to, nebo půjde o to, zdali ta strategie příslušné firmy jde touto cestou či nikoliv. Takže události jako COP21, pokud mají být úspěšné, pokud mají své ambice eh, přetavit ve skutečnost, k těmto věcem dávají e, poput. Zdali to bude otázka legislativních nástrojů či dobrovolného postupu, to je otázka pro legislativce práce. SRB e, jde tou druhou cestu, e, jedná se o těch 24 největších finančních center a byl takový názor, že nejlepší přístup by byl využít právě soukromého sektoru, kdyby byly rozvinuty dobro, ty dobrovolné systémy, dobrovolné režimy kontroly a ty úplně nejlepší potom by byly eh, adoptovány eh, eh, zúčastněnými stranami. A zdali je to ještě nutno nějak legislativně upravit, to už zase ponechám jiným. Děkuji. A nyní? Pan Siffenburg. Pan Siffenburg. Thank you, Governor, and thank you. Děkuji. Děkuji rovněž, pane guvernére, za vaši přítomnost zde. V roce 2014 jste ve svém proslovu konstatoval, že evropská krize se nachází v chronické fázi. Rovněž jste se zmínil, že eh, i britské hospodářské vyhlídky jsou zatěžovány vysokou nezaměstnaností, vysokým schodkem, eh, nízkou inflací, eh, a tak dále. A když vezmeme v úvahu, že stále ještě toto existuje a navíc eh, máme klesající produktivitu, nezaměstnanost 5,5% průměrně eh, vysokou nezaměstnanost mládeže, eh, dokonce i v Německu v tom, které si vede nejlépe, je 7% a eh, v Řecku je to, jsou to desítky procent, jinak průměrně 11,6 Když tedy eh, bereme v úvahu eh, tyto skutečnosti, berete v úvahu systémové riziko samotného uvažování u malé skupiny osob, které neustále přicházejí se stejnými řešeními na stejné problémy, totiž více Evropy k řešení těchto problémů, namísto než aby zkusili uvažovat o jiném řešení. A jelikož mi ještě zbývá 30 vteřin, tak dodatečná otázka ve smyslu možností alternativního uvažování mimo keynesiánskou filozofii, která se zastává agresivní korporativity, stejně jako tato sněmovna, zda by nepomohlo, kdyby nezávislé národy mohly vzkvétat mimo toto uvažování. Eh, tam, kde by si mohli sami stanovovat politiky v oblasti zaměstnanosti, růstu, hospodářství a fiskální politiky, zda by to některým zemím opravdu nepomohlo. Děkuji za vaši otázku a rovněž obdivuji, že jste četl mé minulé proslovy. Rozlišíme-li chronický stav od akutního u některého neduhu, například u eurokrize, ke kterému došlo v roce 2010 až 2012, tak bychom měli uznat z pohledu finanční stability, pohlížíme-li na případná rizika finanční stability v Evropě, což eh, mám za úkol činit eh, jako místo předseda ESRB, je nejdříve si udělat takový seznam bezprostředních rizik, které existovaly a zároveň přetrvávají těch existenciálních rizik a rovněž její vnímání a dopad na banky a na to, jak se šířily finančními trhy. A kroky. Celá řada kroků, která byla přijata právě v období od 2010 až do nedávna, která ať už odstranila anebo zásadním způsobem snížila pravděpodobnost eh, rizika ohrožení finanční stability. To se například projevilo v červnu, když jsme hovořili o eh, takovém takové ochraně toho systému, izolační ochraně díky těm takzvaným backstopům a jiným prostředkům. A pak máte druhou část té otázky. Pokud bych si to dovolil přeformulovat eh, na otázku akutní versus chronické fáze. Tedy jakým způsobem můžeme tomu pacientovi, který se pomalu zotavuje, pomáhat. Odhadování rizik Vyhodnocení rizik v rámci ESRB. Tady bych se podělil o své dojmy z pokroku v některých v oblasti strukturálních reform a e, té odolnosti některých e, evropských ekonomik které jsou schopnější ve srovnání s jinými odolávat šokům. Tedy vyhodnocování střednědobých vyhlídek finanční stability v eurozóně musí být vyhodnocováno a ono i Bank of England a i ESRB, i EFSB vyhodnocuje právě i konkurenceschopnost, úroveň odměňování, zaměstnanost a tak dále a musí se zkusit zabývat i strukturálními reformami, to platí pro každou ekonomiku. A významné je rovněž i to, že chceme-li pokračovat e, v utužování bankovní unie, tak to musí doprovázet strukturální reformy, které zlepší fungování té sféry, v níž funguje stejná měna. Tedy ano, odpověď zní, potřebujeme vše brát v úvahu a ano, dosáhli jsme pokroku. Některé prvky jsem zmínil právě v, té, v tom proslovu, který jste citoval, některé jsme zmínil dnes, což samozřejmě neznamená, že by rizika neexistovala vůbec. Děkuji, Brian Hers. Pane guvernére, vítejte na půdě výboru Ekon a děkuji vám za vaše postřehy i za vaši prezentaci. Mám celý seznam otázek na vás jako na místo předsedu ESRB. Nedávno jste řekl, myslím, že to bylo 24. listopadu, že ESRB se soustředuje na dvě zásadní záležitosti. První, první se týká prioritních kroků vůči Solvency 2. A tam bych se rád připtal, protože v odpovědi paní Swinburne jste poznamenal, že bylo pouze nemnoho těch eh, nečekaných či dopadů, se kterými jsme nepočítali. A bereme-li v úvahu, že právě naše sněmovna se zabývá celou řadou legislativních návrhů týkajících se eh, předcházení krizím, podíváte-li se tedy na tyto složky, na tyto návrhy, jak vyhodnocujete jejich užitečnost a jak zajistíte, že ESRB se opravdu bude zabývat tím, co nefunguje, abychom se chránili před systémovými riziky? A druhá věc, já pocházím z Irska. Víte, eh, o jakou zemi jde, a znáte i rozsah nemovitostní krizi, která byla vlastně tím faktorem, který zásadním způsobem přispěl k irské hospodářské krizi. Nedávno jste právě ve své roli v rámci SRB poznamenal, že se snažíte zabývat i těmi přispívajícími faktory, které spolupůsobí eh, při krizi. Jak si myslíte, že by to zde mělo vypadat například u e, vysokých poměrů, vysoké zadluženosti v poměru k hodnotě a jak vidíte pákový efekt, jak e, pohlížíte na potenciální šíření negativních vlivů a jakým způsobem jste schopni registrovat tyto takzvané spilové a pracovat s nimi? Odpověď pár poznámek úvodem. Ano, v tom článku zaznělo několik, čili a few unintended consequences, několik málo, možná se časem objeví i nějaké další. Já už jsem předeslal v odpovědi vaší kolegyni a kolegům, že ten systém se teprve vyvíjí, dozrává, tak se bude vyvíjet i naše chápání rizik. A pokud se domníváme, že něco by mělo být přizpůsobeno, doplněno, případně bychom se měli odchýlit od záměru původních eh, legislativních návrhů a jejich součinnosti, tak se musíme do této sněmovny vrátit a vše vysvětlit. A jedna z oblastí, kterou my se zabýváme a která s tím souvisí, je likvidita trhu a eh, zranitelnost trhu, či jejich nestálost. Tady narážím na to, čeho jsme svědky za posledních pár let, totiž dočasné nárazové nedostatky likvidity v některých trzích. Proč dochází k tomu, že ten peněžní tok vysyká čas od času? Je tam případná příčina regulatorní, případně změna obchodních strategií či jiní činitele? Toho se musíme dobrat, jako ESRB se tím zabýváme a zároveň se tím zabývá i ECB FSB a národní úřady a my musíme být schopni přijít s nějakou odpovědí. Zda by se mohlo jednat o ten takzvaný leverage ratio, čili vztah um, pákového efektu, či jsou to jiné záležitosti. Či například to znamená, že elektronické trhy už mají trochu jinou povahu a dochází tam k určitým jiným jevům. A v souvislosti s tím a tím, co jste zmínil, um, EFCRB rovněž sestavuje přehled jak fondů, tak i stresoru. Um, ECB se zabývalo 150 fondy, ESRB se bude zabývat dvěmi tisíci jednotlivých fondů. A provede takovou průzkumanou akci, takže tím budete mít mnohem univerzálnější přehled. A nyní členské státy a ty takzvané spillovers. Je čas vypořádat se s touto záležitostí férovým způsobem. Jedna věc, kterou zde chci znovu zdůraznit, je reciprocita. Podívejme se například na situaci, kdy Národní centrální banka, například Národní banka Irska, přistoupí ke krokům, aby omezila eh, nedostatečné oceňování, realistické oceňování zaváděla, ale to se netýká jiných oblastí a pak máme regulatorní arbitráže víme, že určitá odvětví jsou mrtvá jeden den, druhý den jsou opravdu znovu plná života. To my si dovolit nemůžeme, musíme mít cyklický eh, nárazník, který to eh, odpruží. Musíme zajistit, že vše funguje. A eh, já se budu snažit být tím, který všechny bude ujišťovat o tom, že když my s něčím přijdeme, co ty spillovery má omezit, tak to opravdu bude fungovat. Děkuji, Mina Jill. Děkuji. Vítejte, pane guvernére. Já mám tři krátké záležitosti pro vás. Ne, nedávná studie firmy Linklater došla k závěru, že bankovní odvětví je stále ještě v intenzivní péči, protože se děje příliš málo, aby se vyčistili eh, bilanční archy eh, po zátěžových zkouškách u těch eh, špatných bank. Stále ještě máme 20 milionů eur špatných půjček, které hníjí na balančních arších evropských bank a za poslední rok se tento objev snížil o pouhá 2%. Zabývá se ESRB tímto problémem, neduhem, trápí to, jakým způsobem se s tím ty banky mají vypořádat a jak zabráníme sekuritizaci těchto půjček, zejména protože EMU se snaží znovu zavést sekuritizaci. Druhá záležitost, to se týká eh, sektoru nemovitostí ve Spojeném království, soukromých domů a e, v praxi se ukazuje, jak neudržitelná e, polita, politika v oblasti nemovitosti může e, odčerpávat likviditu ve finančním sektoru. Jak pohlížíte nedávné prohlášení které se týká ve Velké Británii od, z úst ministra toho, že by se lidi měli více zadlužovat, že je žádoucí eh, mít hypotéku a být vlastníkem domu, ale my přece víme, jak to dopadlo v USA u těch eh, takzvaných špatných hypoték, které jsou dokonce i v USA znovu sekuritizovány. A další věc, eh, odvětví peněžních trhů. Parlament přijal příslušnou zprávu a rada stále ještě se nedokázala shodnout po dvou a půl letech vyjednávání. V mezidobí USA už postoupilo o krok dopředu. Jak jste vy um, znepokojen jako předseda FSB tím, že ta globální reforma zatím schází, zejména v období nízkých úrokových sazeb, kde je obtížné vidět, jak by mohly tyto fondy zaručit stálou hodnotu. Jaké by bylo vaše doporučení členským státům a radě v tomto ohledu? že nedávno jste řekl, že právě Bank of England a FCA monitorují investiční politiku. Děkuji. Uh, Děkuji vám. Pokud jde o e, bankovní sektor a o zdraví evropského bankovního sektoru tak my eh, to pravidelně revidujeme, eh, kdykoliv se setkáváme v rámci ESRB. Došlo k určitému zlepšení vlivem eh, všeobecného procesu AQR a přidružených zátěžových testů a také zřízení jednotného dohledového mechanismu a tím dodatečným dozorem, eh, který z těchto institucí plyne. Je to velice těžké období velice nízkých, eh, někdy i záporných hodnot nominálního růstu v eurozóně a vy si uvědomujete, eh, že tím pádem je zapotřebí kapitalizovat banky, protože vzrůstá NPL a právě to je smyslem AQL a přidružených zátěžových testů. My monitorujeme tuto situaci a já bych možná řekl obecnou věc. Zdraví evropského bankovního sektoru se značně zlepšilo oproti předchozím rokům. Eh, už eh, tu nevykazuje ty nejvyšší hodnoty, eh, značně se zlepšilo. A začínáme vidět výsledky v tom, že úvěrový růst je nyní pozitivní v Evropské unii, přestože nominálně je ten růst stále ještě velice malý. Čili to je e, několik faktorů, které hovoří o zlepšení. Každopádně je tu ještě mnoho co dělat. Pokud jde o vaši otázku na sekuritizaci, e, tak já předpokládám, že myslíte restrukturalizaci půjček e, v rámci jednoduché a transparentní sekuritizace. Eh, podle mého názoru bychom eh, měli v rámci STS zkoumat toto téma eh, důkladně a pokud jde o trh s nemovitostmi, s bydlením, tak rozsah programů těch takzvaných help to buy a dalších je poměrně skromný v poměru k celkovému trhu s bydlením ve Spojeném království. Zjistilo se, že, ten progr- že tyto programy jsou poměrně dobře zacílené, že cílí na, ty, na prvokupce a na eh, nemovitosti, které jsou pod, eh, pod mediánovou cenou eh, No, takže tady se situace zlepšuje vzhledem k přizpůsobením vlivem těmto programů, vlivem těchto programů. E, já e, jakožto e, zástupce finančního výboru v Bank of England provádíme každoroční hodnocení finanční stability plynoucí z těchto programů a pokud bychom měli pocit, že existuje riziko pro finanční stabilitu, tak bychom ale tak bychom nečekali na to každoroční hodnocení a okamžitě bychom učinili nějaké rozhodnutí z hlediska finanční stability. ano, byl bych pro implementaci fondu peněžního trhu. Nicméně to nechám na radě, vzhledem k tomu, že to je jedna z jejich mnoha odpovědností a kompetencí. Děkuji vám, Luděk Niedermayer. Děkuji vám, eh, vítejte, pane guvernére. Nejprve bych chtěl říci, že mám velkou radost, že eh, jste vnesl své enormní znalosti do eh, rizikové rady a že máte čas na to debatovat s námi. Já bych se trochu vrátil k otázce, kterou položil pan Lambert eh, ohledně otázky životního prostředí a uhlíkové bubliny, protože vy jste několikrát hovořil o riziku spojeném s těmito problémy ohledně ocenění aktiv a myslím, že Bank of England provedl provedla studii ohledně pojišťovnictví. A z vašich předchozích odpovědí to beru tak, že to nepovažujete za nejakutnější téma, protože je to opravdu téma dlouhodobé, ale zároveň stále ještě lidé činí rozhodnutí, zejména pokud jde o alokaci aktiv pro investici do těchto oblastí a proto bych se u tohoto tématu trošku zastavil. Eh, nejprve bych se vás chtěl zeptat, zda si myslíte, že během doby, kdy aktivně debatujeme o této eh, situaci, vzrůstá povědomí o tomto problému, nebo vzrůstá nejistota, anebo je pokrok stále ještě nedostatečný. Ptám se zejména teď, kdy cena fosilních paliv je nízká eh, a cena emisí CO2 je také velice nízká, což může vést některé lidi k rozhodnutí eh, investovat způsobem, který by nebyl z dlouhodobého hlediska života schopný. Eh, za druhé, správně zmiňujete roli vlád a parlamentů eh, v tomto ohledu, takže by mě zajímalo, zda podle vás vlády vysílají dostatečně jasný signál ohledně budoucnosti v této velice důležité oblasti. A v neposlední řadě v tomto parlamentu eh, se velice zabýváme a ještě budeme zabývat ETS. Eh, e takže by mě zajímalo, do jaké míry správné fungování a správné nacenění eh, povolenek v systémech, jako je ETS, může pomoci trhu eh, uvědomovat si lépe riziko ohledně ocenění aktiv. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji vám za to, že zmiňujete toto téma. Pokud jde, jak říkáte, o to bezprostřední riziko plynoucí z tohoto tématu, tak nebudu opakovat svou předchozí odpověď. Eh, která se týkala poměrně eh, koncentrovaně pojišťovnického sektoru. Eh, nicméně statistiky tu jsou, jak patrně víte. Počet extrémních povětrnostních událostí vzrostl třikrát od roku 1980 a škody jimi způsobené se zpětinásobily až na 50 milionů amerických dolarů ročně, což je ještě upraveno o inflaci. Pojišťovnictví zvládá tuto změnu situaci poměrně dobře mění, modelace rizik a tak dále. Vzrůstá povědomí o tomto tématu? Já si myslím, že ano, že vzrůstá povědomí o nutnosti přechodu. Toto povědomí eh, se pojí s nedostatečnou informovaností eh, na to, abychom plně zvládali eh, tento problém. Například pokud jste investor, dejme tomu, tak je nesmírně těžké udržovat dobře diverzifikované portfolio, portfolio tak, abyste se vyhnuli uhlíku. To je poměrně jednoznačné. A těžší potom je alokovat toto portfolio e, tam, kde výkon ohledně uhlíku je e, dobrý, nebo tam, kde firmy mají dobrou příležitost snížit svou uhlíkovou stopu, což by mnoho investorů chtělo dělat v rámci svého celkového investičního procesu, ale nemají dostatečné informace, které jdou přímo k jádru věci. Já si myslím, že pokud jde o dostatečně jasné signály ze strany vlád, tak to je eh, jedna z možných výhod a přínosů eh, z povinného zveřejňování informací ze soukromého sektoru. E, pokud by e, politikové věděli, do jaké míry firmy mají strategii na e, snížení uhlíkové stopy a zda ta strategie nějakým způsobem odkazuje na INDC určité země nebo na, něko, na nějaký jiný cíl, anebo zda firma žádnou strategii nemá. A pokud žádnou nemá, což je rozhodnutí, které správní rada klidně může učinit, a pokud firma spolehá na ostatní, že budou řešit toto téma, tak plynou pro tuto firmu firmu nějaké důsledky kvůli tomu, že nemá strategii. E, pokud to všechno je pravda, tedy pokud e, firma nemá strategii a neplynou důsledky, e, například nějaké hodnocení nebo přístup k kapitálu, tak to naznačuje určitou nedůvěryhodnost politického rámce dané země či jurisdikce čehož by se měl chytit parlament a vláda a zvážit, zdali není potřeba nějaká, nějaký doteční krok Eh, samozřejmě eh, je možné, že když většina eh, firm má strategii, tak jsou potom odměňovány prostřednictvím nějakého rámce a tak dále. To je poměrně otevřená otázka. A možná to nechám takto a skončím. Kvůli, čas, kvůli času vynechám odpověď na otázku ETS. Děkuji, Jakob von Weizsäcker. Děkuji, pane předsedo. Pane guvernére, já mám dva dotazy. Ten první se týká e, to velmi zajímavé myšlenky, kterou se také zmínil v úvahu, e, dynamického leverage ratio e, pro prokázání finanční stability napříč cyklem a jak víte, my vaše E, projevy, poslední projevy čteme velmi horlivě a nedávno jste v jednom z nich řekl, že když se podíváme na e, kapitál, tak se nám jeví, že finanční e, systém potřebuje prostě něco zásadního. A mě by, se, mě by zajímalo, zdali v té vaší dnešní úloze stále ještě máte pocit, že toto by bylo užitečné tak, aby systém byl eh, napříč tím cyklem stabilnější a jak něco takového zakotvit legislativně. Druhá otázka je trochu političtějšího rázu, týká se Tylaku. Já začínám mít takový dojem, alespoň tady v Bruselu, že někteří lidé tak trochu doufají, že Tilak by mohl nahradit eh, Emerald a eh, pak eh, také strukturální bankovní reformu, nad jejíž právní normou pracujeme. A mě by zajímalo, zdali si myslíte, že je třeba, aby, že je možné, aby Tilak toto doplnil spíš než nahradil. Děkuji, skutečně takže vy jste se tady dostal eh, skutečně v té první věci k samému eh, centru dění. Eh, v prosinci, v prvního prosince na Bank of England jsme prostě měli dojem, že systém je postačujícím způsobem kapitalizovaný, anebo téměř, tam méně než 1% rozdílu, jak jsme to eh, definovali, z několika důvodů. Nejprve jsme se zabývali eh, vlastně zkušenostmi ze všech předchozích finančních eh, krizí a příslušnými nástroji. A za druhé jsme spolehali na dva prvky. Za prvé kredibilní, důvěryhodný tělak či Emira, tak aby tady existovala skutečně kvalitní e, kapacita a aby tady byla také ta kapitálová struktura efektivnější. A za druhé, eh, také ten proticyklický nárazník umožňuje tu odolnost. A aby toto fungovalo, tak si myslíme, že potřebujeme dynamické leverage ratio, jako u ostatních nárazníků. A tohle všechno podle našeho názoru se setkává, pokud chceme efektivnější a koherentnější kapitálovou strukturu. Pokud bychom neměli takový efektivní na, eh, nárazník, tak eh, by samozřejmě tyto věci byly nákladnější, potřebovali bychom více kapitálu a co vlastně chci říct s tím eh, dynamickým eh, leverage ratio. Eh, tady vlastně jde o to, aby eh, si všichni uvědomili, že když existuje ten nárazník, tak že ta situace je výrazně bezpečnější. Tak třeba ve stavebnictví, víme, že to je 35%, leverage ratio je zhruba třikrát větší, a e, když chceme zajistit ten nárazník, tak e, zvýšíme kapitál, pokud ponecháme konstantní leverage ratio, e, pokud už se vlastně stane rizikovějším, pokud to zvýšíme v tandemu o nějakých 35 základních bodů, by tady existoval ten nárazník systematický, tak ten vztah zůstává. To je ten základní koncept. My tady vlastně eh, nejdeme cestou eh, zvyšování stimulu pro to, aby eh, si strany na sebe braly určitá typická rizika. To je takové velmi rychlé vysvětlení. A k tomu, co jste řekl v závěru, tady si myslím, že je nejlépe odpovědět aspoň, alespoň takto. Eh, když se znamená v úvahu ty prvky BRD absorpčnost kapitálových ztrát není postačující, je nutná, není e, postačující. Pro tyto velké instituce, ty velké komplexní domy je zapotřebí, aby tady došlo k strukturálním reformám, aby tady byly způsoby, jak izolovat ty kritické ekonomické funkce instituce a zajistit, aby tyto funkce dále mohly e, prostě žít, fungovat a ta základní věc je samozřejmě absolutně nutná, takže na úrovni FSB nebo jakékoliv eh, finanční instituce, která má sídlo v Unii, tak všechny tyto instituce procházejí takovým eh, kolektivním procesem ohledně E, řešení případných e, problémů a tam další pak instituce jinde ve světě se zabývají jednotlivými prvkami, e, prvky, zdali tam existuje TELAP a tak dále. A to je prostě nutné i jak pro místní systémovou instituci, tak pro globální instituci. Děkuji, Siegfried Wollesen. Děkuji, pane předsedo. Pane guvernére, tři stručné otázky z mé strany. Za prvé, co se týče e, trhu zbyty. V září si myslím, e, že na vašem vedení jste se e, zabývali otázkou sektoru nemovitostí. Bylo řečeno, že tady existuje určitý, určitý posun a že se k tomu vaše instituce vyjádří, že to bude zveřejněno. Otázkou je, zdali tady jsou nějaké znepokojivé vývojové tendence na trhu s nemovitostmi, vzhledem především k nízké úrokové míře a vzhledem k nedostatku eh, té macroprudential action v oblasti nemovitostí a jsou tady eh, určité další eh, věci, které se k tomu vztahují, kterými se zabývá vaše instituce o které byste se mohl podělit. A pak, co se týče zase toho, Eh, poskytování úvěru a snižování rizik vyplývající z nízkých úrokových měr, eh, tak eh, dalo by se říct, že ty, pos, ty požadavky v této oblasti v Evropě vlastně znemožňují použití určitých postupů Třetí otázka, velmi stručně. Během posledního dialogu s eh, panem Dragim nám bylo řečeno, že z úroveň spokojenosti, podle které jsou tedy spojené eh, státy Evropské unie spokojeny, tak to vlastně existuje eh, kromě Velké Británie, Španělska a Rumunska všude nastartováno a tyto tři země byly vyzvány, aby, vytvo- aby si vytvořili eh, určitý právní eh, základ. Mohl byste nám k tomuhle něco říct? Eh, děkuji. Co se týče toho, té analýzy těch rizik v oblasti nemovitostí napříč unii. Tady jsou různě variabilní míry rizik v těch jednotlivých státech. Je tady pouze několik malý, málo e, trhů, například Spojené království, kde už na sebe státní orgány vzali jakousi iniciativu a snaží se e, omezovat ty velké půjčky. E, pak je tady také otázka testu pro minimální úrokovou míru a došlo e, také e, k řadě e, aktivit v jiných sektorech, včetně některých daňových změn, které jdou cestou zaujetí nových kupujících o nemovitosti a zatraktivnění těchto nákupů nemovitostí. My na, e, v naší e, bance jsme takovou e, tou kontrolní institucí do jisté míry. Snažíme se, aby prostě eh, v, tyto, eh, v tuto chvíli nedocházelo k žádným postupům eh, nestandardním či záporným. Spojené království je přesně ten případ země, kde se velmi dobře využívá sebe k, takovým, k takovému hromad, takové jako celkové šir, že, šířej postavené akci. A míra takzvané eh, leverage exposure, eh, ta samozřejmě s tím hodnocením jde ruku v ruce a na trh také vstupuje hodně zahraničního kapitálu. My tady vnímáme určité vývojové trendy, i co se týče e, těch e, otevřeně veřejně obchodovaných e, nemovitostí, ale tady se nedá hovořit v tuto chvíli o nějaké nestabilitě a my také ve Spojené království konáme žádné kroky. Ale z mého soukromého pohledu by to v dlouhodobějším horizontu mohlo být zajímavé a makroprudenciální politika, tam musím říct, že především v tom prostředí e, půjček to může doplňovat stimulační e, měnovou politiku a je tedy možno zajistit, aby se ta měnová politika e, vlastně zabývala tím svým hlavním úkolem, kterým je e, e, hledět na nízkou míru inflace. Takže mikroprudenciální politika se zabývá právě tím a měnové orgány by měly dobře chápat, co příslušné subjekty v tomto směru e, dělají, tak aby mohlo, bylo možné takzvaně kalibrovat tu politiku. A v některých případech e, ty trendy a postupy jdou proti sobě, to je třeba ohlídat ohledně načasování, aktualizace právních rámců, tak RSB se má ještě v tomto měsíci sejít a toto téma tam bude na pořadu dne. Takže až nadejde čas, tak vás o tom budeme koment- eh, informovat. Annelies Doc. Děkuji. My už jsme se odvolávali na mnohé vaše řeči. Má oblíbená byla, když jste byl v divadle Sheldonian Theatre, který se nachází v mém mateřském městě. Nikoli pouze z důvodu jeho krásy, ale rovněž, protože jste tam řekl, že právě Spojené království má v Evropské unii zajištění svých čtyř svobod, i když jste se snažil držet mimo eh, politiku. Nyní, obezřednostní prvky politiky rizik, tam jste výslovně nehovořil o oddělení bankovního sektoru, já jsem ale vděčná za ty náznaky. Jak vám je známo, současné pokusy oddělení bank k ochraně daňových poplatníků naráží na velkou kritiku. Mnozí hovoří spíše o um, podpoře investic a já bych slyšela vaše ohodnocení či vyhodnocení um, toho, jak se mají investiční aktivity k ochraně spotřebitelů. A další věc, Naráším na to, co řekl pan Niedermayer a pan Lambert. V FSB už známe vaše stanovisko k těmto přístupem k přechodným aktivům, ale nyní hledisko ESRB. Já si říkám, nebyly by na místě závaznější standardy. Jedním z důvodů je, že celoevropské mechanismy už máme, například pro standardy, které se musí notifikovat o roku 2017 v oblasti životního prostředí, sociální a hospodářské. Další věc, odměňování za práci a e, rizika. Dnes jste už hovořil o soustažnosti se zastropováním prémií, bonusu, ale určitě sám víte, že se nejedná pouze o e, zastropování bonusu či prémii, ale i o samotné měsíční ohodnocení. Podporujete e, v směrnici o právech e, držitelů akcí mít možnost stanovovat například platy vůdčích pracovníků bank a firem? Zkusím se vypořádat s těmito otázkami a nejdříve odpovím na tu druhou, která z mého pohledu je spíše povahy, e, svou povahu zabývající se procesy a postupy. Totiž ESRB přesně touto věcí se chce zabývat v příštím roce tedy rizika, potenciální rizika přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. Jsem si jist, že pan předseda Draghi se bude cítit silněji v kramflecích, jakmile bude mít po ruce analýzu právě těchto vlivů na přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku a pak uvidíme. Platy bankéřů tady bych si dovolil jít na to trochu jinak, nebo se na to podívat z jiného zorného úhlu. A na zorném úhlu právě záleží. To, co kdysi bývalo uh, například ročním ohodnocením z pohledu platu, něčích výkonů, tak to býval plat a ten si mohl ten daný člověk ponechat nezávisle na tom, co se dělo s bankou, jak si banka vedla, jak si podnik vedl, no a dostal tu hotovost v absolutním měřících a případně na to mohl vliv mít určitý nedostatek například etický či v jeho chování, kde mu mohli něco strhnout, ale tím to končilo. Nyní, když hovoříme o evropských zákonech a e, prémiích, které mají být vyplaceny, tak se hovoří o tom, že e, jejich část si zaměstnavatel nechává a vyplacující je pouze postupně. Ale výzvy, jak e, stimulovat lepší chování, lepší um, morálku, je, že budeme vyplácet prémie, ale ty prémie už nemají ten význam, to slovo bonus ani nemá význam, který mýval v letech 80. Tedy výzva makroobezřetnosti a zkoumání určitých morálních či jiných pravidel je jakým způsobem můžeme pomocí prémii budovat systém pobídek, který povede banky správným směrem. Čeho jsme svědky u legislativy je, že odměňování zůstává zhruba stejné nebo stoupá pouze mírně, ale poměr toho, jakým způsobem se lidé chovají, případně zda eh, podnikají ilegální kroky, tak ten klesá. Takže si z toho vyvojte sami ty důsledky. A není ten takzvaný ring fencing, čili ta separace, to oddělení, to, co se děje ve Spojeném království, je eh, použi- oddělit maloobchodní banky tak, jak je používáme každodenně, ať už na internetu nebo tím, že jdeme do pobočky, nezávisle na tom, zda jsme v nějakém britském městě nebo kdekoliv jinde, že to musí být taková stálice, vysoce kapitalizovaná a zcela oddělená od investičních a jiných eh, aktivit. A strategie řešení problému těchto typů institucí se celá otáčí kolem konceptu, že ty banky budou zcela nezávislé na tom, co se bude dít na investičních obchodních trzích a že oni si budou moci, ať už o víkendu online, nebo zajít do pobočky eh, o všedním dnu a hospodařit se svými uloženými prostředky nezávisle na těch jiných eh, odděleních té banky. Pouze zdráhavě bych se rád účastnil případných diskusí na celoevropské úrovni a eh, pan Weizsäcker tady položil otázku týkající se toho, zda kapitalizace a kapitál stačí k tomu, aby ta strategie řešení problému opravdu uspěla. Děkuji, říká předseda za tyto komentáře i vaše předchozí komentáře opravdu jsou pro naši práci na výsost užitečné a zároveň bylo vše velice zajímavé. Ta výměna názoru opravdu byla velmi hodnotná. Děkujeme vám tedy za vaši účast a těšíme se na to, že se znovu sejdeme na půdě tohoto výboru. Uh, Milí kolegové, přesuňme se k bodu číslo čtyři našeho pořadu jednání. Výměna názoru s generálním ředitelem Eurostatu Walterem Radermacherem. Děkujeme, že jste mezi námi. Pane řediteli, jsme velice rádi, že můžeme začít s tématem dialogu o statistikách a jejich sestavování, že se můžeme zabývat zajištěním řádného dohledu nad statistikami sestavovanými komisí, nad kapacitami sestavování dobrých, spolehlivých statistik, na kterých jsme velice závisí z pohledu našich aktivit. Zabýváme se rovněž legislativními trialogy. Jeden z nich víceméně už doběhl. Stále ještě je tam jedna otevřená záležitost, o níž doufáme, že bude vyřešena, možná se k ní zde můžeme i vyjádřit a ještě další teprve začínají a pak ještě máme zablokovaný trialog, který blokuje jedno, jeden z jiných legislátorů EU. Každopádně vaše přítomnost, výměna názoru s vámi je pro nás velice přínosná a nyní dávám vám slovo a poté se bude konat obvyklé kolečko otázek a odpovědí. Pane Radermachere, máte slovo. Thank you very much, Mr. Chair. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení poslanci, Eh, jsem potěšen, že mohu vás dnes oslovit eh, u příležitosti, která je velice důležitá pro celý evropský statistický systém. Dnes, jak pan předseda říkal, formálně zahajujeme oficiální pravidelný dialog o statistických záležitostech. A přesně před rokem eh, probíhal trialog. Takže by se dalo říci, že loni jsme měli trialog na Mikuláše a letos máme dialog na Mikuláše. A to je pokrok. E, ředitel Eurostatu, jakožto statistik, tedy mezi, mezi e, Eurostatem, jakožto hlavním statistickým úřadem EU a Evropským parlamentem. Jistě si vzpomínáte na intenzivní vyjednávání, která nás dovedla až sem. Trvalo nám to dva nebo tři roky. A zejména vy, pane předsedo Gualtieri a pan Baje, kterého tu nevidím, přispěli velkým dílem k uspokojivé dohodě a k uzavření úspěšnému uzavření obtížných, ale důležitých vyjednávání ohledně zprávy evropské statistiky. Eh, Reforma regulace 223 o evropské statistice, eh, která vstoupila v platnost letos v květnu, eh, byla projevem společného závazku a, hlav, a velkého kroku vpřed v evropské statistice. Vysoké společné standardy nezávislosti, odpovědnosti a transparentnosti se staly pravidlem pro všechny statistické akty aktéry. E, touto revizí e, základního evropského aktu, tedy nařízení 223, jsme vytvořili systém, e, který plně realizuje článek 338 smlouvy. Dalo by se říci, že toto je systém, který zajišťuje co nejlepší možnou koordinaci a spolupráci statistických úřadů e, národních i evropských na evropské úrovni. E, toto posílené řízení znamená, že Eurostat a jeho generální ředitel mají nové odpovědnosti a kompetence e, v rámci evropského statistického systému. Usnadňuje se tím stálý dialog s vaším výborem ECON, což je hlavní politický partner, eh, který má na starost dohled nad evropskou statistickou politikou. Chtěl bych zdůraznit, že tato architektura je zejména silná svou jednoduchostí a rozdělením rolí. Eh, je toto rozdělení roli zásadní, abychom zajistili eh, transparentnost, efektivitu a eh, systém odpovědnosti, který všichni chceme. Nyní musíme tento nový a zjednodušený systém řízení přenést do praxe. Tam, kde je to nutné, sektorální statistická legislativa bude muset být sladěna s tímto novým rámcem. Od mé poslední výměny názoru s parlamentem v květnu 2013 jsme se věnovali našim úsilím a iniciativám, které měly zajistit zajistit kvalitu oficiálních evropských statistik a modernizovat způsob jejich tvorby v evropského statistického systému. A já mohu s radostí říci, že úsilí se vyplatilo. Chtěl bych vás upozornit na tři hlavní témata. Za prvé řecká eh, epizoda z roku 2009, tedy ta druhá, e, ta způsobila závažné problémy s reputací a e, věrohodností nebo vnímanou věrohodností našich statistik. Problémy jednoho členského státu se rychle rozšířily přes e, státní hranice a rychle poškodili důvěryhodnost celého evropského statistického systému. To je dobrý příklad toho spilloveru efektu, který může nastat vlivem čím dál užší integrace v Evropské unii. Právní reformy od roku 2010 a technická podpora Eurostatu řeckému statistickému úřadu Elstat přispěla ke zvýšení důvěryhodnosti eh, finančních statistik řecké vlády. My jsme nešetřili výhradami ohledně řeckých dat od roku 2010. Nicméně situace v terénu je stále ještě těžká a klíčová rozhodnutí národních politických orgánů musí konzolidovat pokrok, jehož bylo zatím dosaženo. Zejména jmenování nového ředitele Elstatu a implementace zrevidovaného zákona o statistice sem spadá. Domácí politická debata e, je však e, nespravedlivě agresivní a způsobuje, že je těžké e, obnovit důvěru v řeckou statistiku a v naše dosavadní snažení. Tato zkušenost vypovídá mnoho o tom, jakou roli hrají masmédia a národní úřady v budování důvěry veřejnosti, v profesní nezávislost a transparentnost, což musí být základní hodnoty, které je třeba respektovat. Za druhé, Sixpack z roku 2011 dal komisi a Eurostatu silný mandát k e, bližšímu dohledu a povinnosti prošetřovat národní data LDP. E, také e, dostal Eurostat bezprecedentní pravomoci ohledně sankcí, pravomoci podobné auditům. V rámci nového mandátu budou tyto pravomoci vykonávány s ohledem na transparentnost a proporcionalitu, tak aby se zabránilo opakování podobných epizod. Nedávno jsme se rozhodli aktivovat tyto pravomoci poprvé. Odhalili jsme určitou míru nesprávného podávání informací eh, ze zdravotního sektoru ze strany eh, regionální vlády ve španělské Valencii. Eh, dospěli jsme k závěru, že chybnost zpráv byla omezená, nicméně vyskytovala se dlouhodobě. Spolupráce se statistickými úřady ve Španělsku pomohla zmírnit škody způsobené tímto chybným podáváním zpráv. Navrhli jsme omezení omezit sankce na velice nízkou částku a tento opatrný přístup se setkal s plnou podporou e, rady. E, ukazuje se, že závažný závazek komise e, v rámci politického mandátu je široce přijímaný a sdílený. Za třetí, e, řídíme se strategií modernizace právní architektury a produkční metody, která utvářela Evropský statistický systém. Zjednodušujeme své pracovní metody, abychom snížili e, reakční zátěž a lépe využívali e, mnohonásobné nebo několik zdrojů dat, abychom využívali synergii a flexibility. Eh, zákonné návrhy příští rok budou modernizovat právní architekturu statistiky v sociální, podnikatelské a zemědělské sféře. Došlo k implementaci tzv. programu REFIT, eh, k jemuž jsou parlament i komise velmi zavázány. Provádíme strategii, kterou jsme oznámili v našem sdělení, produkční metody evropské statistiky, vize pro příští desetiletí. To bylo v roce 2009. Tuto strategii jsme přijali za vlastní a vyvinuli ji v takzvanou vizi ESS 2012. Uvedli jsme v činnost velice ambiciozní program eh, pro nové metody v rámci ESS což přineslo značnou eh, systémovou změnu, ze které těžili všichni aktéři ESS eh, e eh, a tato změna jim umožní částečně částečně vyřešit současný nedostatek zdrojů. Eh, vážení poslanci, eh, jak jsem se už zmínil, úspěch reform eh, závisí na tom, aby byly implementovány za neutuchající politické podpory a s odhodlaností přímo v terénu. Vy nyní máte na stole důležité dokumenty, které musíte odsouhlasit. Zejména, jak už říkal pan předseda, revize harmonizovaného indexu spotřebitelských cen HICP, dále revizi nařízení o platebních bilancích BOP a potom návrh na nový rámec zajištění kvality pro statistiku týkající se makroekonomických nerovnovách MIPS. HICP a BOP jsou nařízení, které jsou klíčová, která jsou klíčová pro eh, politiku statistik a eh, naše návrhy eh, míří v tomto směru není nutné nebo není to nyní nutné nebo technicky vyzrále. V současnosti potřebujeme zjednodušit implementaci těchto statistik prostřednictvím zjednodušeného řízení podle nařízení 223 a v souladu s nástroji sekundární legislativy eh, podle smlouvy. Probíhají vyjednávání a já jsem přesvědčen, že bude možno dosáhnout kompromisu jak ohledně HICP, eh, tak ohledně BOP. Návrh MIPS je eh, obtížnější. Nové nařízení půjde eh, zatím do nezmapovaného terénu. Bude muset dostat pod jednu střechu jednak eh, rámec kvali- zajištění kvality a eh, data nazbíraná národními statistickými úřady a také data centrálních bank některých členských států. Proto jsou vyjednávání složitá a mě nepřekvapuje, že ten návrh naraží na tvrdý odpor rady kde zatím pracná vyjednávání nepřinesla v podstatě žádný pokrok. Naším cílem je zajistit kvalitu, transparentnost a odpovědnost všech indikátorů MIP, které se používají v každoročním scoreboardu, bez ohledu na to, kdo produkuje základní data na národní úrovni. Při společném právním, jestliže nebude společný právní rámec a standard odsouhlasen, což platí také pro data národních centrálních bank, pak celý ten projekt eh, bude postižen vlastně auditovou mezerou, nedostatkem auditu eh, a hloubka této díry se bude záviset na jednotlivých členských státech a bude záviset pouze na rozhodnutí národních úřadů v souladu s principem subsidiarity komu tedy přisoudit produkci základních dat týkajících se MIP. V konečný kompromis bude muset být rovnováhou mezi za prvé celkovou potřebou společných povinných eh, standardů kvality eh, a úměrně eh, procedurám makroekonomických nerovnovách a za druhé konkrétních specifik týkajících se národních centrálních bank a principu subsidiarity. Já jsem v úzkém kontaktu s našimi kolegy z ECB a e, zkoumáme různá opatření, aby jednotlivé tyto pilíře byly kompatibilní. E, a já očekávám, že budeme usilovat o nejvyšší možné záruky transparentnosti a odpovědnosti, ekvivalentní těm, které jsou vyžadovány pro všechna data MIP. To je jediný způsob, jak všechna data mohou být způsobilá pro e, projekt MIP. A konečně bych chtěl říct si něco k budoucnosti ESS. Na první neformální výměně názorů s tímto výborem v roce 2012 jsem měl příležitost eh, informovat o tom, jak eh, rychle a dramaticky se vyvíjí kontext, ve kterém fungují eh, národní statistické úřady. Eh, současný systém sdílené produkce se musí vyvíjet, jestliže má naplňovat nový mandát, eh, kde uživatelé kladou vyšší požadavky a rostou očekávání občanů a politiků. Eh, tento systém partnerství je tedy nyní ve značné tísni. Vpadají požadavky po tvrdších a oficiálnějších datech. To proto, aby se mohla rychle vyvíjet debata a aby mohlo probíhat rozhodování na politické, ekonomické, sociální a také eh, environmentální úrovni. Tam všude jsou problémy, před kterými Evropa stojí. Mezitím po celé Evropě národní statistické úřady eh, se prohýbají eh, pod tíhou nedostatku zdrojů a je zapotřebí vyšší koordinace na národní úrovni a odlehčit zátěži statistických úřadů. A konečně všichni jsme až příliš bolestně se dozvěděli, jak je pro správné politické analýzy důležité využívat nezávislá, přesná a dostatečně tvrdá statistická data. Evropský statistický systém ESS je tím hlavním partnerem. To je ten systém, ten hlavní systém, který má jediný účel a sice poskytovat solidní informační infrastrukturu, infrastrukturu, která by byla k dispozici všem evropským občanům, e, a to jak politikům, tak badatelům a podnikům. Tato pokladnice informací je nutná pro demokratickou společnost, a to zejména v dnešní době datové revoluce. Nicméně nesmíme přestat tento systém nadále posilovat. Chtěl bych vás upozornit na dva body, jestli ještě můžu pokračovat. Jednu minutu, no dobře. Za prvé, je zapotřebí, abychom měli neustále na paměti statistické prostředky a potřeby, když diskutujeme o reformě ekonomického řízení. Eh, hospodářská měnová unie může fungovat tak, jak je zamýšleno pouze, když oficiální statistiky, budou spolehlivé a kvalitní. Za druhé, potřebujeme politický systém, který, který by evropský, evropská statistika mohla podporovat. Já očekávám, že kolegium eh, v nejbližších měsících rozšíří rámec působení ESS a Evropský statistický program rozšíří na roky 2016 až 2020. To umožní současnému ESP eh, využívat programu z víceletého finančního rámce 2014 až 2020. Očekávám také, že tento návrh značně rozšíří finanční eh, alokace pro tento program. Eh, kvalitní statistika nejsou nákladem, nicméně ale investicí kterýž to názor sdílí váš výbor, jak jste nedávno zopakovali ve svém stanovisku k návrhu rozpočtu na rok 2016. Počítám s vaší podporou při jednání o následujících právních návrzích, které se chystají. E, vážený pane předsedo, vážení poslanci, evropská statistika musí být páteří dobrého rozhodování v Evropské unii. Dalekosáhlé reformy jsou zapotřebí, ale Vyžadují si dalekosáhlé reformy také na straně statistiky. Děkuji. Děkuji, pane Radenmachre, za tuto velice obsáhlou řeč. Náš parlament a náš výbor samozřejmě plně souhlasí s tím, že kvalitní statistiky jsou e, investicí a nutností, nikoli nákladem. To vidíme samozřejmě stejně a nyní začneme otázkami a první bude hovořit pan Burghard Balc. Děkuji pane předsedo. Já jsem velice rád, pane Machare, že jste znovu mezi námi. Já mám dvě krátké otázky. První navazuje na mou loňskou otázku. Možná si dokonce i vzpomenete, když jste zde byl posledně. Totiž tehdy se objevovala otázka, zda opravdu jsou všechny národní statistické úřady uh, politicky řádně nezávislé. Můžete nám podat zprávu, zda se v této oblasti situace mezi tím zlepšila? Druhá otázka souvisí se zadlužeností členských států. A diplomaticky se tomu říká statistické nepřesnosti v oblasti zhromažďování údajů. To se týkalo právě některých členských států, o nichž je zde často řeč letos. Tedy otázka, máte dojem, že statistiky týkající se příjmu, případně výdajů na státní úrovně se zlepšily, zda jsou přesné a mě by zajímalo, zda jsou dostatečně spolehlivé na to, abychom mohli společně s ostatními faktory, například konkur- vyhodnocením konkurenceschopnosti, dospět k nějakým spolehlivým závěrům týkajícím se schopnosti státu splácet úvěry. Děkuji. Pokud byste neměli nic proti, tak bych dál hovořil anglicky, i když samozřejmě mý němečtí eh, přátelé by asi dali přednost Němčině, ale dobře, angličtina. Eh, nejprve ta druhá eh, otázka kvality státních statistických údajů. Já si myslím, že ta kvalita jde nahoru v posledních letech, pořád, protože se opravdu hodně dbá na ty detaily a zároveň se také spolupracuje s kontrolními orgány a statistickými e, úřady ve členských státech. A když najdeme třeba nějaké nedostatky, jako to bylo ve Španělsku, ve Valencii, tak se to okamžitě řeší. A to má samozřejmě, e, protože se také vlastně ta věc sleduje nadále, takovou preventivní E, úroveň. Takže řekl bych, že ty státní statistiky jsou e, na celém světě e, něčím, co představuje ta nejtvrdší data, jsou nejlépe kontrolována a ty mechanismy zatím jsou nesmírně intenzivní, jsou jak od Eurostatu, tak od národních statistických úřadů. Dalším krokem by bylo zavést Eh, takzvané EPSAS, to znamená účetní standardy, eh, evropské účetní standardy, to by znamenalo, že v každé sebe menší obci, na každém ostrůvku, v každé nemocnici, kdekoliv eh, by členské státy musely využívat standardizované postupy. A to pak už by znamenalo, že by se věci srovnávaly do té míry, kterou my jako Eurostat v tuto chvíli zajistit nemůžeme. Takže takovéto investiční programy to investovat či to zkontrolovat můžeme, ale nejsme schopni, není v našich silách eh, kontrolovat vše, co se děje na všech ostrůvcích například. Takže jistě viděli jsme ty zprávy vztahující se k roku 2011, postupujeme dobře kupředu a očekával bych, že s první dobrovolnou fází mezi rokem 2015 a 2020 budeme moci dospět k určitému pokroku tím, že tady s e, stvoříme a zavedeme společné e, e, účetní standardy pro soukromě veřejný sektor napříč Evropou. A teď ty vlivy Eh, národní eh, orgány. Vy jste viděli peer reviews. My jsme provedli takovouto, eh, takovýto krok a začlenili jsme nejenom unijní státy, ale rovněž takové země, jako je třeba Island, prostě země volného hospodářského prostoru, a e, tam musím říct, že pak jsme dospěli k velice detailní zprávě o stávající situaci. To je něco unikátního. Nikdy byste na globální úrovni nenašli nějaký takový srovnatelný kontrolní mechanismus, e, který vlastně implementuje tu politickou, e, ten politický vliv tím úplně nejlepším možným způsobem s největší přidanou hodnotou. Děkuji vám. Další je paní Pereira. Děkuji. Děkuji za to, že jste tady s námi je to pro nás potěšení. Zmínil jste se o Řecku. Ale když se tento výbor ptal pana Almuny, eh, tak eh, on říkal, že v roce 2004-2005 se již vyjádřil ke kvalitě řeckých statistických údajů a tam vlastně e, to prý bylo otázka určitého politického vlivu. A máte pocit, že teď e, máte dost pravomocí, dost e, prostoru pro to, abyste šli do nitra těch statistických údajů, abyste opravdu dosáhli všech informací. A když jsme navštívili v roce 2009 nebo 10 ten příslušný okrsek, eh, tak eh, co nám tam bylo řečeno, že se takto postupovalo nejenom s, velkou, s, eh, da, s velkým zadlužením Řecka, ale také s velkým zadlužením jiných států Unie, včetně několika velice významných velkých států. Můžete nás ujistit v tom smyslu, že se prostě nejenom Španělsko a Řecko, ale i té nejmocnější státy Unie dostaly do vašeho zorného, do vašeho hledáčku a jsou přísně kontrolovány. Já chci ještě říct, že mám určitou obavu makroekonomické nerovnováhy, k tomu jsem měla zprávu v parlamentu, vlastně měly jít cestou toho zjistit, jak to všechno funguje a jak různé ekonomické proměny budou reagovat na společný trh a na jednotná pravidla. A to je mimochodem důvod, proč jsme byli nesmírně opatrní, obezřetní a vytvořili jsme takový scoreboard. Ovšem mezi tím eh, je tady vlastně postup od země k zemi a ten eh, význam scoreboardu společné jakoby nástěnky, která by mapovala tu situaci, je už zapomenut, je pryč. A můžete mě teda ujistit, že ten, eh, že prostě ty propojené systémy zůstanou eh, v platnosti, až budete znovu hodnotit eh, ty ekonomické ukazatele. A ještě jednu věc jste zmínil v tom posledním vstupu. Chtěla bych vědět, zda informujete členské státy o potřebě E, také věci chránit, e, zajišťovat a e, když komise doporučuje určité zprávy, určité, určitá rozpočtová omezení, tak samozřejmě pokud se půjde i cestou snižování kvality eh, z těch eh, příslušných orgánů zabývajících se statistickou, eh, statistickými údaji, tak to nebude dobré. Děkuji. Dobře, děkuji za ty otázky. Postupně na ně snad odpovím na všechny. Máme dost pravomocí, abychom zabránili tomu, co se stalo v roce 2004 Technicky, legislativně ano, politicky ne. V Řecku tam je jasné, že jsme využili všechny naše pravomoce, které jsme získali v roce 2010 v srpnu, když vlastně ta legislativa, která nevstoupila v platnost v roce 2005, eh, už začala platit. Takže teď máme tyto možnosti, tuto sílu jít do určitých členských států, žádat je, aby otevřeli své účetní knihy a tak dále. A to ovšem funguje zase pouze, když máme na, e, vlastně v terénu ty příslušné partnery, kteří se k nám budou chovat odpovědně a na které se budeme moci spolehnout. To bylo také otázkou prezidenta v Řecku, který potom Eh, končil se svým mandátem v červenci a eh, jak víte, teď čelí soudnímu obvinění a eh, to proto, že tam pozměnil ty výsledky. Takže potřebujeme takové partnery a takovou kulturu v členských státech, která by našla cestou nějakého negativního vymezování se vůči těm statistickým údajům. A pokud tedy lze ty statistické údaje vydávat neutrálně, no tak to zase je jiná věc. A to už nemůže řešit řešit Eurostat. My můžeme dělat tu technickou práci, ale samozřejmě je tady ta politická atmosféra, e, ta musí být taková, abychom my mohli pracovat. Za druhé, Goldman Sachs. Já jsem na tom slyšení byl, byli jsem, byl jsem tam, jednalo se o svapy a to v Řecku a v jiných zemích. Já si myslím, že pro swapy jsme ten problém vyřešili společně se všemi členskými státy, protože máme od souhlasenou metodu ohledně toho, jak budou vykazovány ty eh, swapy. Je tady vlastně takový nový nástroj ve finančním sektoru a okamžitě, jak jsme to zjistili, jak k tomu došlo, tak jsme se domluvili s členskými státy, jakým způsobem to bude přijímáno, jak to bude fungovat, ale samozřejmě pořád jsme eh, na tom tak, že dobíháme ty myšlenky, které tryskají z finančního sektoru. A u MIP, tak tam, tady jsou jak klíčové indikátory, tak takové ty eh, statistické údaje jakoby ze spoda nebo eh, typu underlying facts. Statistics. Takže dřív se to tedy eh, hledalo tak, že se šlo po těch klíčových indikátorech k tomu takzvanému, eh, té takzvané špičce ledovce. Když se podíváme na tuto kvalitu a na tu spodní, tak máme vlastně takový způsob nepřímé kontroly eh, a to je e, ta logika. Samozřejmě nemůžeme zajistit stejnou úroveň e, u té, e, těch konkrétních aspektů, u tak velkého množství produktů. Máme třeba z otázky témata jako ústřice. My tady musíme vytvořit takovou určitou kvalitativní Eh, stupnici a ten nejvyšší míru kvality bereme jako určité dogma, ale ono to není vždy to samé. U MIP ty klíčové indikatory, indikátory by měly znamenat, že jsme, máme tedy věci plně pod kontrolou. A potom zdroje. Eh, členských státech. A to už se týká toho, co jsem řekl. Na národní úrovni statistiky eh, by měly být vnímány jako do jisté míry investice a zároveň by měly být k dispozici zdarma, že? Ale to už by byla další političtější rozprava. Prosím, pane kolego, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane řediteli, má otázka se týká platební bilance, o nímž se právě vyjednává v trialogu a tam máme ještě pár nevyřešených záležitostí. Za prvé otázka sestavování statistik týkajících se FDI, tedy přímých zahraničních investic, eh, v kontextu vyhodnocování toho eh, konečného skutečného příjemce. Z toho, jak tomu rozumím, v současné době se tyto údaje nesromažďují a um, muselo by se to řešit eh, tím, že by se to muselo nejdříve přizpůsobit eh, korporátním rejstříkům. Jak vypadá realistický harmonogram podle vás, aby mohly členské státy začít tyto údaje shromažďovat eh, a co je hlavní překážkou týkajících se zhromažďování mm, údajů o FTI, případně jakýchkoliv zahraničních investic v kontextu chápání toho přímého skutečného příjemce. A druhá otázka, ta se týká rozlišování mezi těmi takzvanými investicemi typu Greenfield, tedy investicemi e, do základu a investicemi týkajícími se transakcí s převzetí. Kde sledáváte hlavní překážku v tom, že se nerozlišuje. Myslíte si, že například plní, plné zveřejňování by mohlo být problémem pro malé členské státy, kde je těchto transakcí málo a proto by to mohlo vést k nějakým nezamýšleným efektům při zveřejňování některých údajů? Děkuji. Okay, and thank you very much. Děkuji za všechny ty otázky. U té první bych asi odpověděl tak, že teď eh, to řešíme s členskými státy a dohadujeme se, eh, jak eh, za pomoci pilotních studií bychom mohli řešit to téma, které jste které tady bylo zmíněno. Obecně se to vnímá tak, že to pilotní studie by měla dospět do takových výsledků, aby v roce 2018 jsme již měli možnost vám poskytnout metodologii a e, technicky e, jaksi vyargumentovanou odpověď. A u těch Greenfieldů, tak tam ty transakce, myslím, e, je třeba vnímat tak, že to ještě není mezinárodně všechno schváleno, domluveno, takže už v té fázi pilotní studie bychom to měli řešit s mezinárodními partnery. A e, účetní e, rozvaha ta vychází ze standardu IMF a my jako Evropská unie musíme své technické normy e, založit na mezinárodní spolupráci samozřejmě musíme jít cestou spolupráce se členskými zeměmi a zároveň také dospět k nějakému závěru s našimi partnery ve Washingtonu. Thank you. Philippe de Becker. Philippe de Becker. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám Eh, pane Radermachere, za vaše úvodní slovo. Já tady mám dvě témata, o kterých bych s vámi rád hovořil. Vy ve svém úvodním slově jste řekl, a také jste to vlastně pak komentoval v dalších eh, odpovědích v červenci letošního roku, eh, tady vlastně komise řešila případ s Valencí, má teď nové pravomoce v rámci Sixpacku a to eh, potom tedy znamená eh, i určité nové typy sankcí. A otázka, kterou mám, je tato. Jaké další nástroje teď rozvíjíte, vyvíjíte, abyste zajistili, eh, že tady bude jakýsi rozdíl mezi nějakými pochybeními a vyloženým podvodem? Máte tady nějaké takové nástroje, kde je ta hranice? E, a jaké další země a regiony jsou ve hře, protože my vždycky hovaříme o národních státech, o té národní úrovni, ale čím jdeme dál a hloub do těch diskuzí, tím více se vlastně dostáváme k otázkám různých partnerství, e, k tomu, jak v minulosti prováděli účetnictví, jak e, ty obce, tak regiony, teď je to všechno mnohem více kontrolováno. Jistě ten národní, ta národní úroveň je důležitá, ale když když postoupíme dolej do spodních pater, tak se možná můžeme dobrat zajímavých a důležitých informací. A pak ještě něco. Probíhají různé diskuze o, ve členských státech. Jde především o e, hospodářský důsledek E, výdajů do zdravotnictví. Tady jsou vlastně e, velice obtížně sehnatelné statistické údaje o tom, jak jsou zdravotnické sektory financovány. Teď je to všechno pod tlakem a e, kdybychom toto měli pod lepší kontrolou a věděli o tom víc, tak by se nám možná také dařilo lépe na, jaksi, nasměrovat to financování zdravotnických, zdravotnické oblasti. Děkuji za všechny dotazy k té první otázce. Prozatím jsme neoddělili eh, prostě podvod a eh, nějaké chyby ve výkaznictví. Samozřejmě se to bude muset provést eh, okamžitě poté, co vstoupíme v situaci, kdy bude třeba to rozdělovat, rozlišovat. Nicméně ten postup, který jsme aplikovali ve Valencii, také zahrnoval E, pomoc ze strany OLAFu, e, toho, e, té služby proti podvodům. Byli jsme posíleni, protože my jako statistici vlastně nemáme k dispozici ty procedurální nástroje, abychom prováděli šetření tak jsme to vlastně prováděli tak, jako kdyby mohlo jít o případ podvodu. Ten postup byl poměrně komplexní. Teď samozřejmě hodně, eh, jak se spoleháme na ty nejvyšší eh, Eh, kontrolní orgány v jednotlivých zemích. Ve Valencii a v celé řadě dalších eh, případů jsme vlastně postupovali na základě eh, toho, té auditní zprávy. Tam vlastně byla kritizována už vícekrát ta příslušná zpráva eh, a musím říct, že máme také velmi dobrou a těsnou spolupráci s Evropským účetním dvorem, eh, který spolupracuje i s jednotlivými členskými státy. A toto je vlastně takový jeden náš způsob, jak se snažit věci řešit. Takže pracovat společně s auditory a kontrolními orgány v členských státech. To je prozatím naše moto. A teď ke zdravotnictví a e, kvalitě údajů v této oblasti. No tady se dá říct, že v celé řadě e, případů e, těch, toho špatného vykaznictví se to zrodilo v oblasti zdravotnictví, jak v Řecku, tak ve Valencii a v dalších případech. Takže zdravotnictví je patrně to nejzranitelnější odvětví, ke které jakoby přitahuje tento typ problému. My si toho jsme dobře vědomi a právě proto tomu dáváme hlavu právní význam, když se e, vlastně e, vydáváme do těch členských zemí s našimi inspektory, tak vlastně e, všechny věci, nebo vše sledujeme jako v porovnání se zdravotnictvím. Takže teď bylo řečeno, že tady došlo k velkému pochybení v té oblasti. Paní Gigu, prosím. Děkuji. Vítejte, pane Macharte. Vítejte v našem malém, ale skvělém výboru. Já mám dvě otázky. Jednu už jsem položil při předchozí příležitosti. 4.3. Tam máme Evropský statistický program, který na, na základě iniciativy parlamentu by měl udělat více proto, aby byl transparentnější příspěvek solidární a um, sociální Evropy. Um, řekněte nám něco o vašem úsilí v této oblasti a jak chcete naplnit tento úkol. A za druhé, Mé oblíbené téma, eh, statistické nepostihování eh, partnerských vztahů firem se státními orgány a na základě eh, restrikcí šesti balíčku tuto stínovou oblast ještě rozšířit. A teď se zájmem čtu, že 10. února letošního roku jste podal zprávu i o tom, že byste měl rozšířit statistické postihování tohoto a tady stojí, že v Německu neexistují žádné dluhy v této oblasti a to nemůže být pravda, protože německé obce o tom nemají ponětí, kolik tam činí ty outstanding liabilities, tedy ty nesplacené e, případně závazky. Tedy já se táži, e, jak to vypadá s arzenálem sankcí vůči Německu, protože znovu se zdá, že tam se torpéduje statistické postihování těchto e, oblastí. A když dokonce i v Německu je to nevěrohodné, tak co pak v ostatních státech? Tedy já bych rád věděl, zda vám to připadá věrohodné a co podnikáte, aby tato oblast byla transparentnější. Ono je to k ničemu, když uzavřeme jednu díru a pak si e, vykopeme zase další, do které pak spadneme. Děkuji. Začnu vaší první otázkou. Ano, v skutku. Žádá se po nás, abychom vyšetřovali právě i záležitost, jak se mají v tomto typu odvětví. Ale já s vámi budu velice upřímný. Totiž naše pokroky jsou omezovány našimi omezenými zdrojem, zdroji. Tedy nebyli jsme jinými slovy schopni provést žádné skutečné kroky, konkrétní kroky. Probírali jsme s členskými státy různé způsoby, jak na to, ale situace v oblasti zdrojů v členských státech je natolik dramatická, že se zatím nedaří zajistit, že ani ty právně závazné statistiky nemusí vždy vznikat. A katalog našich produktů už je napjatý i tak. I ten, který existuje, tazatel, chápu, ale v současné době ani nejde o to, že někdo nenaplňuje své právní povinnosti to je velice vážná věc a zachází to mnohem dál, než co jste řekl ve svých úvodních připomínkách. ale z mého pohledu i, té evropské stati- i ty evropské statistické programy jsou právně závazné, tak nevím, proč to pro někoho právně závazné je, pro někoho nikoliv a zda se to bere dostatečně vážně. Tedy já se snažím zde vyjádřit, že jsme vyšetřovali uh, a zabývali jsme se prostředky, jak pokročit. A jedna z hlavních překážek spočívá v tom, že potřebujeme i statistické způsoby, které nejsou legislativně postihovány, totiž základní pilíře, například eh, časově vymezené eh, průzkumy, ty nejsou v zákoně Eurostatu, to jsou pouze základy, mm, nástroje na základě dohod s členskými státy a zatím se snažíme přijít na způsob, jak to vyřešit. E, vy máte Eh, takový eh, návrh v tom balíčku na 2016 a to by se jmenovalo sociální průzkum a to by bylo součástí nařízení o evropských statistikách, na tom pracujeme, to dokončujeme a tam jsou i prvky, které právě tento problém řeší který zmiňujete. Nejde tedy o to, že bychom my nedělali nic, ale nejsme ještě až tak daleko, abychom vám mohli předkládat nějaké výsledky. Zatím je to vše ve vývoji a objeví se to až v budoucnu. Tedy bylo by významné, kdybyste eh, nám řekli, jak lze finančně podpořit ty tzv. time use face a jak se to může stát součástí těch evropských průzkumů. A vaše další otázka. Ano, přímé porovnání například německého statistického postihování PPP, tedy těch partnerství soukromých a veřejných eh, podniků, tak tam to opravdu vypadá tak, že Německo nám tvrdí, že má pokryty všechny PPP, což samozřejmě v praxi znamená, že jde pouze o ty, které jsou známy na úrovni federálních eh, spolkových zemí a na úrovni celospolkové. Nyní úroveň obcí. O tom už jsem se zmínil. Tady jde o standardy účetnictví, ty by nejdříve musely být zavedeny, aby to šlo postihnout i o obcích. Tedy tím říkáte, že vlastně německé statistiky jsou špatné, protože většina těchto partnerství PPP probíhá na úrovni obcí a otázka je, jak prosadit objektivnější přístup. Já tedy vám mohu tvrdit odvážně, že ta nula, kterou nahlásilo Německo, je nepravdivá. Ne, Německo nám tvrdí, že postihuje všechny PPP v těch eh, notifikací, které spoléhají nebo čerpají z německých statistik. Tedy eh, ano, Ehm, dokonce v takovém případě, říká předseda, předseda, i pokud existují PPP, které nejsou pouze na obecní úrovni, tak oni nejsou pokryty touto statistikou. Takže zdá se, že tam opravdu existují nějaké černé díry. Tom Barten Kendenláry. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit nizozemsky. Nyní jde rovněž eh, i v mé otázce o spolupráci veřejných a soukromých orgánů. V Belgii jsou znepokojeny regionální orgány tím, jak se zachází s eh, partnerstvími PPP ve státních rozpočtech. Jedná se o významné téma a mě by zajímalo, zda kritéria, které uplatňuje Eurostat, aby eh, se dalo tyto partnerství PPP mm, mm, registrovat mimo eh, rozpočty, státní rozpočty a spíše amortizovat eh, z roku na rok, než aby tedy odepisovat, než aby se to řešilo státně rozpočtovými prostředky, tak to je určitý problém. Já nevím, zda to je pouze belgický problém, nebo zda existuje u těchto evropských pravidel týkajících se tohoto smíšeného sektoru tento problém, anebo i jinde. Na začátek vyjasním, že pravidla, která platí, která my uplatňujeme k eh, registraci a účetních standardech u všech členských státech, tak o těch rozhodla tato sněmovna. To se jmenuje to nařízení ESA, to je Evropský systém eh, knihování či účetnictví a to je eh, ta modrá kniha. My ji aplikujeme úplně nezávisle na tom, o který členský stát se jedná, tak ty principy prostě platí. U Belgie samozřejmě ta hustota množství těchto smíšených eh, podniků je nadprůměrně vysoká, dalo by se říci. Na druhé straně samotná pravidla jsou standardní a jedná se o standardní účetnictví a to znamená, že pokud máme soukromně veřejný podnik a riziko nese vláda, případně vládní instituce a vláda i rozhoduje, tak pak jde o to, že vláda musí vypořádat i závazky. Tak to hovoří zákon. My jsme vložili mnoho času do toho, abychom lépe komunikovali. V létě probíhaly dlouhé dny diskusí rovněž s belgickými partnery našími a zejména záleží na tom, abychom nezapomínali, že my jsme pouze ta druhá vrstva. My jsme sekundární, my nejsme regulační orgán. Tady jde o Belgii, belsko, belgickou vládu, belgickou centrální banku, která by měla vést dialog s belgickými partnery. My samozřejmě rádi pomůžeme. My jsme ale pouze v pozadí toho, co se děje. Společně s Evropskou investiční bankou ale se pokusíme lépe komunikovat principy a zásady a doufáme, že to povede k lepšímu pochopení pravidel, která platí a rovněž i právního rámce. Thank you, Nina Jill. Děkuji, Nina Gill. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji za vaši prezentaci. Já si myslím, že více rozhodování založeného na faktech by bylo velice dobré pro nás zákonodárce při řešení výzev, kterým čelíme. Problém je ale v tom, jak získat včas informace. Když si vezmeme eh, uprchlickou krizi, tak to je jedna z hlavních priorit, kterými se zabýváme. A tady přesné informace je obtížné získat. Pokud jde o vaše vlastní odhady, tak vy jste odhadl zhruba 750 tisíc migrantů, že přijelo za letošní rok zatím. Je to ale značně nejasné, protože kritéria, která používáte, 100 je počet lidí, kteří požádali o azyl, což je tedy zhruba 700 tisíc lidí. Přesto ale mnoho lidí o azyl nepožádalo a přitom také tím či oním způsobem přijeli do Evropy. Vzhledem k politickému významu do toho, aby tato data byla správná, eh, jaká mohou být kritéria, podle nichž řekneme, tato čísla jsou opravdu správná, můžeme se na ně spolehnout, protože cena nesprávné informace může být poměrně závratná. Vede k tomu, že lidé hlasují pro eh, extremistické strany, nebo eh, já jsem ze Spojeného království a tady to má zase vliv na referendum, které se chystá. Eh, mohli bychom tedy získávat přesnější informace ve střednědobém a krátkodobém horizontu ohledně toho, jaké by mohly být ekonomické dopady eh, uprchlické krize, eh, jaké to má dopady na pracovní trh, na národní rozpočty a na systémy sociálního zabezpečení. A potom druhá úplně jiná otázka. Podle některých argumentů eh, z evropské statistiky se publikují eh, s nedostatečným ohledem na regionální rozdíly. Eh, v Evrop- ve Spojeném království jsou obrovské socioekonomické rozdíly mezi Londýnem a zbytkem země. Jak lépe postihnout tyto rozdíly v informacích od Eurostatu? Děkuji. Děkuji vám. Nejprve začnu tou první velice těžkou otázkou. Protože, jak víme, otázka uprchlíků se vyvíjela v posledních měsících velice dynamicky. A to způsobem, který jsme nemohli předvídat v naší, řekl bych, pomalejší mašinerii. Pokud jde o uprchlíky, můžeme nabídnout eh, důvěryhodné informace ohledně eh, migrace a pracovním trhu eh, a mobilitě v rámci dat, které nazbíral Frontex ohledně počtu žadatelů o azyl ale nikdy nebudeme mít aktuální informace z právě probíhajícího dne eh, ohledně žadatelů o azyl, pokud nedostaneme patřičná data. Takže já se domnívám, že i když nyní můžeme jaksi vyhodnocovat data na základě jednotlivých kvartálů, tedy s odstupem tří měsíců, taková data jsou potom oficiální a jsou velice dobrou aproximací situace. A pokud jde o ekonomické důsledky pro pracovní trh a tak dále a tak dále, tak tady úzce spolupracujeme s kolegy z DG Home, eh, z DG Employment a z DG ECFIN to jsou ty instance, které provádějí analýzy, které mají k dispozici analytické nástroje. Takže tady bych rozlišoval mezi fakty a statistikami na jedné straně a na druhé straně modely, které jsou výpočtem politických důsledků. A to provádějí služby komise. Pokud jde o regionální rozdíly, my už se spolupracujeme s DG Regio, já nevím, eh, jestli jste viděla naši regionální ročenku na webových stránkách. Podle mého názoru eh, Informace po jednotlivých regionech eh, jsou uváděny v případě pracovního trhu a tak dále. Tady už je to poměrně pokročilé. My se ale snažíme urychlit sociální sféru a lépe rozepisovat po regionech oficiální statistiky v kombinaci se zeměpisnými informacemi a tím vylepšovat modely a e, odhady, které používáme. To v současnosti děláme v rámci programu programu e, posílení sociální dimenze pomocí makroekonomie. Děkuji. Brian Hayes. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji panu kolegovi z Eurostatu, že přišel dnes k nám. Já s vámi soucítím vzhledem k tomu, jak náročnou práci musíte vykonávat, vzhledem k obtížnosti statistik, které vydáváte a nezávislost vašich statistik je naprosto zásadní. Mě zajímá otázka eh, peer review. V mé zemi v Irsku eh, Eh, peer review bylo dokončeno v březnu letošního roku a vyplynulo z něj 26 doporučení. A eh, já se ptám, jaké jsou následné kroky stát po státu. E, vnímáte peer review tak, že se podíváte do nějaké země, podíváte se, co je tam dobře, co je tam špatně, pojmenujete to a pak odejdete. E, co z toho potom plyne dál? Protože vždycky je, vždycky je zásadní si uvědomit, zda e, u evropského standardu je možnost zlepšení. A za druhé, máme nějaký konkrétní seznam rozdílů, které nyní platí pro evropské statistické informace a metodologii jejich jejich získávání na jedné straně a na druhé straně pro výpočty členských států, e, například e, v oblasti e, projekce počtu obyvatel, to je téma, kterému rozumím. Tady je stále rozdíl mezi metodologií členských států a metodologií Eurostatu. Máme tedy nějaký úplný seznam eh, takovýchto rozdílů, nebo tedy vy, vy ho máte, ale mohli byste nám ho dát k dispozici, protože tady zůstávají nesrovnalosti. A dále otázka výstupů, ta je naprosto důležitá. Eh, e, ekonomiky jsou zaměřené na export a pokud neumíte vypočítat výstup, tak nevíte, jaký je reálný HDP ekonomiky. A proto je podle mě zásadní, abychom měli jasnou a srozumitelnou definici. A má poslední otázka. Máme nějakou společnost společnou definici stínové ekonomiky, e, protože to se liší e, po jednotlivých daňových systémech a společná definice ve všech 28 členských státech by byla velice užitečná, protože problém stíné ekonomik, stínové ekonomiky stále existuje. Takže jak ji vypočítat, jaký podíl národního HDP tvoří a jakým způsobem zkrátka pojednat z hlediska evropské statistiky. Děkuji vám. Nejprve k otázce peer review a těch 26 doporučení pro Irsko a následných kroků. Ano, e, budou provedeny následné kroky. A ty následné kroky provedeme my, Eurostat. A ta procedura bude taková, že prostě příští rok vydáme souhrnou zprávu, e, která e, dojde v únoru do Evropského statistického systému a ta, potom tato souhrná zpráva bude předložena vám a radě. Takže získáte takový celkový přehled. A my jsme se zavázali společně s kolegy ze členských států, že podnikneme následné kroky. Samozřejmě jsou doporučení a doporučení. Jsou doporučení důležitější a méně důležitá. Doporučení týkající se zákonných povinností, například implementovat nařízení 223, budeme samozřejmě sledovat mnohem pozorněji a eh, odhodlaněji a tvrději než měkčí doporučení, eh, jako, eh, které mají za cíl zvyšovat kvalitu. Já bych tedy rozlišoval mezi jakýmisi minimálními statistickými standardy, které jsou dány zákonem, a osvědčenými postupy, eh, které slouží pouze jako osvědčené, jak, jako pokyny a eh, doporučení. A ty minimální standardy my sledujeme. Dále eh, projekce počtu obyvatel a společné standardy. Ano, já vím, že existují rozdíly mezi irským a evropským systémem projekce počtu obyvatel, což budí určité znepokojení. My na tom pracujeme a e, naším plánem je e, vydávat tyto projekce e, každoročně v budoucnu. A to tak, jak to děláme v podstatě se všemi statistikami na základě společně dohodnutých standardů a pokynů. Proto, abychom překonali to dilema. To znamená nicméně, že nenutně bude nastávat jednomyslnost. Může se tedy v budoucnu stát, že e, Irsko se rozhodne použít jiné projekce, ale potom my rozhodneme se používat jaksi většinový standard, tedy ten, na kterém se shodne většina členských států, což je normální evropský přístup. Dále, stínová ekonomika. To je otázka, kterou slýchám pravidelně. A možná můžu zopakovat, co jsem říkal minule. Můžeme to prošetřovat. Velice se to také týká ilegálních činností, což jsou hraniční případy mezi transakcemi, které můžeme měřit a těmi, které nemůžeme měřit a musíme je odhadovat. Pokud jde o ilegální činnosti, Dohodli jsme se s členskými státy, že budeme využívat eh, jakousi standardní metodologii. To bylo v loni a bylo to důležité pro eh, hrubý národní důchod. Jestli si vzpomínáte, tak eh, loni nastal takový trochu povprask, když nové standardy vedly k vyššímu číslu hrubého národního důchodu. A tyto nové standardy byly součástí, byť velice malou, eh, eh, toho celkového eh, rámce. Děkuji, Tibor Sání. Děkuji. Pane generální ředitel. já bych rád reagoval na dvě konkrétní záležitosti, na které jste už i přímo, i nepřímo odkazoval. První se týká statistik v oblasti pracovních sil. Já mám vážné problémy, jak vysvětlit svým voličům, občanům Maďarska, jakým způsobem se propočítávají různé pracovní hodiny v řádu týdnu, měsíců a tak dále, aby se vypočítala zaměstnanost. Já vím, že existují určité technické standardy, ale ty jsou natolik volné, že zdravým rozumem je to těžké postihnout. Jak například někdo je počítán jako zaměstnán na první úvazek a přitom zjevně zaměstnán není, jako například to jsou ty smlouvy na nulové hodiny v některých členských státech, které jsou legální. Jakým způsobem lze tedy statisticky v praktickém životě toto postihnout? Druhá otázka. My v Maďarsku máme Národní statistický úřad, ale ten odmítl sestavit statistiku e, o chudobě. O chudobě. Což znamená, že v praxi vůbec nemáme ponětí, jak je země chudá. E, Takže se tady jedná o e, platy, odměny Eh, nějak eh, výši 150 euro měsíčně, tak to je opravdu hanebné a neexistují žádné statistiky. Eh, prostě jenom se, jenom se k tomu vyjadřuje různými prohlášeními. No, děkuji, děkuji. Co se týče pracovně právních statistických údajů, tak to je něco, o čem jsem také slyšel, když jsem ještě pracoval pro Německý statistický úřad, v tom smyslu, že definice eh, jsou prostě hodně daleko od eh, té každodenní eh, toho každodenního vnímání. Ale definice jsou prostě dány Mezinárodní organizací práce. Jsou tady určité normy, které byly eh, ustanoveny, schváleny na té mezinárodní úrovni. Každopádně investujeme hodně do toho, že vlastně připojujeme takové eh, komponenty informací, které vám umožňují aproximaci, které vám umožňují vlastně přemostění eh, mezi těmito E, statistickými údaji a normami, které jsou schváleny na jedné straně a to každodenní situací na straně druhé. Například, když bylo zavedeno euro, tak mi e, moje žena namítla, že prostě to, co měříme my v práci, je naprosto absurdní, protože ona má mnohem větší a konkrétnější e, vnímání toho, jaká je ta situace, že ta inflace je mnohem vyšší. Takže tady jde o to e, ještě lépe vysvětlovat, jak využíváme naší doplňující informaci. Například před několika týdny jsme poprvé zveřejnili vstupy a výstupy různých kategorií, Eh, na trhu práce. Zaměstnaní, nezaměstnaní, hledající zaměstnání a tak dále. Takže to už pak hodně, hodně věcí vysvětluje. A já tady chci říct, že eh, nabízím služby, nabízím služby, abychom prostě kromě těch produktů eh, také nabízeli pomoc chudoba a úroveň chudoby. No tak to je také obtížné téma, záleží to samozřejmě na distribuci příjmů, eh, na eh, takových jakoby sofistikovanějších formách chudoby. Tady se jedná o jeden z hlavních prvků našeho programu do budoucích let, investovat společně s členskými státy, včetně Maďarska, do srovnatelného měření příjmů a e, chceme, aby naše informace e, prostě byly skutečně e, úplné a mnohem lepší. To je jedna z našich nejvyšších priorit. Děkuji vám. Marko Valli. Ano, děkuji, pane předsedo. Mám dotaz. Poměrně takový přímý. Jak víte, s statistickými výsledky, eh, které se vztahují eh, k různým zemím a k celé Evropě, lze vyvodit eh, určité hospodářské, daňové či měnové politiky když lidé zaznamenají určitý pozitivní e, znak, e, tak mají pocit, že ta politika funguje. A mě by zajímalo, do jaké míry můžeme opravdu věřit těm statistickým údajům. Budeme e, je zase modifikovat, jak už k tomu ostatně došlo, když šlo o to, začlenit tu šedou ekonomiku či šest let po zavedení pro uvedení v platnosti Lisabonské smlouvy se tady vlastně do celého procesu začlenila celá řada dalších kroků a na základě statistik eh, lze skutečně eh, vyvodit určitý eh, počet skutečně platných eh, měnových eh, daňových politik? Aha, jistě, statistické dopování, či dopování statistik, no to je právě E, naše role, abychom toto odstraňovali či detekovali. Jakmile e, začneme používat statistické údaje pro rozhodovací procesy, e, tak prostě aplikujeme takzvané Goodhartovo pravidlo. Charles Goodhart byl britským ekonomem a říkal, že jakmile nějakého ukazatele použijete pro rozhodovací proces, tak ten ukazatel přestává být dobrý. A to je tedy určitý proces, který pokud chceme jakoby rozbít, no tak e, jsme právě vytvořili tuto e, naší strukturu, abychom posílili robustnost institucí. A já bych skutečně e, vás chtěl přesvědčit, že evropský statistický systém je ten nejrobustnější institucionální aranžma, které si dovedete představit samozřejmě s pomocí legislativce, který nám v tom hra, eh, velice byl nápomocen. Takže eh, skutečně věřte tomu, eh, co děláme v evropských statistikách. Ivana Maletič, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Buďte vítán, pane Víte, Hodně jste hovořil o e, té kvalitě statistických údajů. Vy jste říkal, že pokud máte, dejme tomu, podezření, že ty státní e, e, orgány vám neposkytly skutečně kvalitní údaje, správné údaje, korektní údaje, můžete spolupracovat s OLAFem, který to pak prošetřuje a pak pokud jde o to, co má být vykazováno No tak mě by zajímalo, jestli to pak Olaf použí, eh, posílá vám, či zdali se to teda nějakým způsobem eh, zasílá na, té národní, eh, na to národní úroveň a tak dále. Jak to pak dále postupuje? A má druhá otázka je taková techničtější. Týká se údajů, která žádáte zároveň z CBR. Zase v praxi je tomu tak, že nějak eh, máme stále pocit, že ECB eh, eh, e a Eurostat žádají od národních orgánů velmi podobné, jestli ne stejné údaje. Takže mě by zajímalo, zdali tady eh, máte jakýsi dialog v chodu, aby se zharmonizovaly ty požadavky směrem k národním eh, orgánům a k centrálním bankám, aby se snížila ta vykazovací zátěž na té národní úrovni. A pak mám ještě jednu otázku, která se týká jednoho tématu, které řeší Rada. My teď v Evropském parlamentu máme první čtení návrhu nařízení o poskytování a kvalitě statistických údajů pro makroekonomickou, eh, makroekonomický postup v případě eh, tedy eh, makroekonomické nevyváženosti. Tak k tomu bych chtěla znát váš názor. Děkuji. Já mám pocit, že mohu být poměrně stručný ohledně těch postupů v souvislosti s orgány národního auditu. Vysvětlím, co vlastně proběhlo ve Španělsku. Nás skutečně znepokojila jedna z zpráva, jeden audit z jednoho regionálního e, orgánu, konkrétně ve Valencii a okamžitě jsme se tedy spojili s národním orgánem, začali jsme e, prostě ten problém řešit společně s nimi abychom se dobrali e, toho jakéhosi takového prvního pohledu celkového na ty nedostatky, ale spolupracovali jsme s národním orgánem, takže to není něco, co je ovšem součást toho právního e, jaksi stanoveného e, nástroje. To je naše, náš vnitřní postup, my jsme se rozhodli takto postupovat intenzivní spoluprácí s národním orgánem, ale není to takto výslovně v tom právním nástroji napsáno. Pak je tady ještě e, otázka spolupráce s ECB. Já bych to řekl asi takto. Existuje určité aký, které se týká statistické legislativy. O tom rozhoduje Rada a parlament. Je to nějakých 200 právních norem všechny tyto právní texty jsou konstruovány takovým způsobem, že členské státy mají povinnost poskytovat statistické údaje Unii. A teď se, dejme tomu, členské státy rozhodnou na základě principu subsidiarity, kdo bude co dělat. A někdo řekne, že ty rozvahy budou vypočítávány eh, Národní bankou, jiní eh, zase rozhodnou, že to bude Národní statistický úřad, takže to je tak, ale je důležité zdůraznit, že úplně u začátku je unijní legislativa a ta unijní legislativa nevede eh, k duplikaci práce takže je to principiální záležitost. My říkáme, my Eurostat, že existuje pouze jeden pilíř statistik a to je e, unijní legislativa především v rámci článku 338 ale na té národní úrovni máme samozřejmě centrální banky, e, které potom e, už na základě určitých těch národních aranžmá jsou odpovědné. U MIP, no tak ano, svým způsobem se jedná o e, otázku, která je tak teď trochu jaksi uložena k ledu či v, zůstává v očekávání, protože my jsme zatím nedokázali překonat ten problém, který jsem stručně e, vysvětlil. Především situaci, kdy nějaká národní banka má na starosti výpočet e, národního ukazatele. Normálně bychom řekli, my, Eurostat, kontrolujeme správnost, ale tady vlastně pak máme z ECB nedorozumění, protože ECB říká, ne, ne, i když to rozhodnutí se činí na té národní úrovni, tak my, ECB, velmi zdůrazňujeme nezávislost eh, Národní centrální banky a není možné, aby Eurostat strkal nos do těchto věcí. Takže tady vzniká jakýsi takový eh, audit gap, eh, takový eh, jako takové prázdné místo a my toto prázdné místo chceme přemostit vlastně dohodou mezi komisí a ECB, či přečeno Eurostatem a ECB. Děkuji. Ještě otázka z mé strany a předtím ještě apel Prosím, vy nás našte se, seč můžete, abyste vyřešil rumunskou otázku. ICP, HICP, jak víte, komise měla přijít s textem, i my jsme hlasovali o textu, ale jsme připraveni akceptovat i jiné řešení. E, ani to tak není otázka, spíš a protože si myslíme, že by to nemělo překročit meze normálních řešení. Ale otázka. U MIP. Tam jste vyjmenoval principy, kterými se má řídit případné řešení. A já se ptám, zda už máte nějakou zpětnou vazbu, například vzájemné záruky ekvivalentu kvality pokud jsem správně pochopil, tak jste na to narážel, že by tam mohlo v naradě dojít k přelomu. A další věc, makroekonomický výhled tam jsme konfrontováni se skutečností, že někdy tomu bývá tak, že poměřování strukturálních schodků, strukturální rozvahy je velice těžce definovatelné. Já vím, že se jedná o otázku hlavně politickou a hospodářskou, ale tam jsou i statistické aspekty a já si říkám, zda z pohledu metodologie spíše než z pohledu hospodářské politiky by se mohla nakopnout k tomuto tématu seriózní diskuse, abychom byli schopni nadefinovat to, čemu bych řekl objektivní způsob definování tak důležitého prvku v rámci evropské legislativy. Děkuji. Ano, přijímám narážku na HICP. Není to žádná obrovská záležitost a opravdu by se to mělo dát vyřešit s Rumunskem. A UMIP. Tam ano, máme určité takové příznivé signály, které proudí z Frankfurtu, že oni si budou řešit eh, svůj problém, své problémy a rovněž už jsme to nakousli i s nizozemským předsednictvím. Oni si to vzali jako domácí úkol a my rovněž se pokoušíme přijít s něčím. Největší problém je víceméně střed mezi nezávislostí bank a nezávislostí statistiku. No a já doufám, že se podaří najít rozumné a patřičně platné řešení. A nyní druhá otázka. Poté, co jsme už to zde rozebírali minule, tak jsme se ponořili do výzkumu a došli jsme k závěru, že my jako Eurostat bychom na to měli jít opatrně, protože tam jsou dva prvky, které nejsou součástí naše, naší práce. Totiž, že bychom museli rozhodovat o meritu daných složek a že se jedná o kvartální věc. A u obou záležitostí by se to mělo řešit na eh, generálním ředitelství ECFIN a nikoli Eurostat. Děkuji. Já si myslím, že se podařilo dokončit reformu nařízení 223. Eh, eh, nyní tedy máme zahájený strukturovaný dialog. Eh, jak si kolegové všimli, je tento dialog velice užitečný. Já vám tedy velice děkuji. V tom formálním dialogu budeme pokračovat a právě tak i v legislativní spolupráci, abychom poskytli Evropě dobrý, do, dobrá a spolehlivá statistická data. Děkuji vám. Uh, five minutes suspensions and then we... Pět minut přestávka a potom budeme hlasovat. Uh, Vážení kolegové, prosím začněme s hlasováním. Jak víte, vzhledem k tomu, že pořad jednání byl schválen dnes ráno, hlasování o zprávě o Evropské centrální bance bylo odloženo. Budeme tedy hlasovat jenom o výroční zprávě o politice a hospodářské soutěže EU. Je to zpráva pana Wernera Langena. Tak poprosil bych vás o test hlasovacího zařízení. Zahajuji hlasování. Prosím, testovací hlasování. Do I... oh, okay. Still two colleagues to vote, still one. Ještě dva hlasy, ještě jeden. Hlasování je u konce. Výborně. Ano, víme, že je tu o jednoho liberála víc, hlasovací karta je na cestě, ale zatím musíme připočítávat jednoho liberála. Nebo kolik liberálů, jestli jich není moc už? Pět, včetně tam toho, dobře. Ne, to, to není žádná zlomyslná otázka, to se ptám jenom proto, že není možné to zkontrolovat tom systému. Takže hlasujeme o zprávě Wernera Langena, pozměňovací návrh 42, kdo je pro, proti, zdrželi eh, zamítnuto, 43 pro, proti, přijato, IMKO 20 pro, proti, ověříme. Zahajuji hlasování. Vote is closed. Hlasování je u konce. Zamítnuto. Kompromis A. Neomlouvám se ještě. Odstavec 2 původního textu. Kdo je pro? Proti přijato. Kompromis A na dvě části. První část, kdo je pro? Proti přijato. Druhá část pro, proti. Ověříme druhou část. Zahajuji hlasování. Myslím, že přijato, ale ověříme. Končím hlasování. Přijato. Ano, o, o hlas více má ta většina. Takže to, Druhá část, ne, pozměňovací návrh 48 pro, proti, zamítnuto 49 pro, proti, zamítnuto. Kompromis B pro, proti, přijato. Kompromis C na dvě části. První část pro, proti, přijato. Druhá část pro, proti, přijato. Pozměňovací návrh 167 Můžeme hlasovat v bloku. Dobře. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 168 pro. Proti? Zdrželi se? Nevidíme EFDD, omlouvám se, tak ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Protože o mínusy mají o jedno více. Takže je to remíza, což znamená zamítnuto. Je to tak správně? Ptám se sekretariátu. Takže 169, kdo je pro? Proti? To je to tež, takže musíme to ověřit, protože je to velice těsné přestože se zdá, že je to stejný poměr. Končím hlasování. Totež. 170 pro, proti, zdrželi se, já myslím, že zamítnu to stejnou většinou. Můžete požádat o ověření, jestli chcete. 171. Já jsem říkal, že já to beru jako zamítnuto. Ale samozřejmě je to těsné, takže pokud chcete ověřit, ne. 171 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 62 pro, proti, zdrželi se, přijato. 66 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. No, vaše strana je velice zklamaná. Kompromis D pro, proti, zdrželi se, přijato. 71 pro, proti, zdrželi se, přijato. 73 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis E pro, proti, zdrželi se, přijato. 81 pro, proti, zdrželi se, přijato 83 pro, proti, zdrželi se, ověříme 83, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Už máte hlasovací kartu, dobře. 84 pro, proti, zdrželi se, Já jsem viděl, že liberálové hlasovali jinak, nebo jsem aspoň měl dojem. Dobře, zahajuji hlasování, ověřme to. Ještě jeden hlas. Hlasování je u konce. Přijato. Takže 85 to byla. Ne, 84. Takže teď 85 pro. Proti zdrželi se přijato. 86 pro. Ne, původní text byl jaksi přebyt tím pozměňovacím návrhem, se pokládám. 86 pro, proti zdrželi se přijato. 87 pro, proti ověříme 87, zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 88 pro, proti. Ověříme 88, zahajuji hlasování. Hlasování je u konce přijato. 89 pro, proti, zdrželi se, přijato. 90 pro, proti, Zdrželi se? Přijato. IMKO 10. Chcete ověření? Dobře, tak ověříme 90. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Přijato. IMKO 10 na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. IMKO 15. Pro, proti, zdrželi se, přijato. IMKO 19. Pro, proti, zdrželi se, přijato. IMKO 16. Pro, proti, zdrželi se, přijato. IMKO 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. IMKO 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. IMKO 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. IMKO 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis F pro, proti, zdrželi se, Přijato. 92 pro, proti, zdrželi se, přijato. Imko 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 93 pro, proti, zdrželi se, přijato. 95 pro, proti, zdrželi se, přijato. 3 inta pro, proti, zdrželi se, přijato. Inta 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 100 pro, proti, zdrželi se, přijato. 101 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Původní text pro, proti, zdrželi se, přijato. Inta 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 102 pro, proti, ověříme 102. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 1.03 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, kompromis G, dvě části, první pro, proti, zdržel se, schváleno, druhá část pro, proti, zdržel se, schváleno, kompromis H, pro, proti, zdržel se, schváleno, 112 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 113 pro, proti, zdržel se. Schváleno kompromis I, pro, proti, zdržel se. Schváleno 190 eh, pro, proti, zdržel se. Schváleno 120 eh, pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 121 eh, pro, proti, zdržel se. Schváleno kompromis G pro, proti, ve dvou částech a já to nemám na seznamu, ale tak ve dvou částech, dobře. První část eh, je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se. Druhá část, kompromis je. První část eh, eh, ta se týká dominantní pozice na trhu a druhá část eh, je bez tohoto slovní, pardon, s tímto slovním spojením opravuje se předseda. Takže my už jsme první část schvalovali, jsem to měl přečíst předtím, ale dobře, no tak druhá část pro, proti, zdržel se, zdržel se, myslím, že to je schváleno, zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. Takže 130 pro, proti, zdržel se schváleno, 132 pro, proti, zdržel se Nevidím žádné ruce, vidím, mám pocit, že to je schváleno, ale prosím vás, eh, ukazujte ty ruce pořádně, koordinátoři, dbejte na to. Hlasujeme. Hlasujeme, zahajuji. Hlasování končím hlasování. Ne, vy ne. Za vámi. Schváleno. Teď 134 pro, proti, zdržel se schváleno. 135 ve dvou částech. První pro, proti, zdržel se schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se schváleno. 136 pro, proti. Tak, myslím, že to je zamítnuto, zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. A teď 137 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 138 pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme 138, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. 139 pro, proti, zdržel se. Zkontrolujeme. Omlouvám se, zahajuji hlasování. Zelení zdržují, končím hlasování. Návrh je schválen. 141 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 142 pro, proti, zdržel se, schváleno, 143 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, kompromis K, pro, proti, zdržel se, schváleno, kompromis L, pro, proti, zdržel se schváleno kompromis M ve dvou částech. První část, eh, musím to přečíst, první část bez výrazu v izolovaných, vzdálených eh, či na kraji ležících regionů a ostrovů. Eh, takže první část schválena, druhá část pro, proti, zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 155 pro, proti, zkontrolujeme elektronicky, nevidím žádné ruce, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. 156 pro, proti, zdržel se, myslím, že to je zamítnuto také. Takže původní text pro, proti, zdržel se, schváleno. 157 pro, proti, zdržel se, schváleno. 158 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 159 pro, proti, zdržel se. Schváleno 150, šede, pardon, 160 pro, proti, zdržel se. Schváleno 161 pro, proti, zdržel se. Schváleno 162 pro, proti, zdržel se. Schváleno 163 pro, proti, zdržel se. Zkontrolujeme elektronicky 163, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Sto šedesát čtyři pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky, 164, zahajuji hlasování. Končím hlasování, návrh je schválen. 166 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis N, pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 176 pro, proti, zdržel se, ne. Zdržel se, schvál, zamítnuto. 180 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis O, pro, proti, zdržel se, schváleno, 181 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, IMKO sedmička pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky pozměňovací návrh 7 od IMKO, zahajuji hlasování. Končím hlasování, návrh je schválen. 187 pro, proti. Zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování 187. Končím hlasování. Návrh je schválen. Kompromis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 zamítnuto. Kompromis Q ve dvou částech. První část pro, proti, zdržel se. Zkontrolujeme elektronicky. První část. Zahajuji hlasování. Vote is closed. Is... Já tak já. A mistake. Aha, došlo k chybě, říká předseda. Takže ještě jednou hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Každopádně je to schváleno, domnívám se. Ještě tři mají hlasovat. Končím hlasování. Návrh je schválen. Druhá část. Pro. Proti. Zdržel se. Nevidím žádné ruce. Ještě jednou zahajuji hlasování. Druhá část. Končím hlasování. Schváleno. 204 pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis eh, R ve dvou částech. První část pro, proti, zdržel se schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se schváleno. 206 eh, eh, pro, proti, zdržel se, nevidím liberály, asi jste pro, měli byste zvedat ty ruce, takže elektronicky 206. Končím hlasování, schváleno. 208 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 210 pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme 210, zahajuji hlasování. Končím hlasování, návrh je schválen. O jeden hlas to prošlo. 212 pro, proti, zdržel se, Zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 214 pro, proti, zdržel se. Zkontrolujeme. Končí hlasování. Schváleno. Kompromis S pro, proti, zdržel se schváleno. 225 pro, proti, zdržel se schváleno. 226 pro, proti, zdržel se zamítnuto 227 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis T ve třech částech. První část pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Třetí část, zkontrolujeme druhou část, ještě jednou elektronicky, prosím, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto, protože je to 23 23. Druhá, eh, pardon, třetí část pro, myslím, že kolegové mají právo nehlasovat. Takže třetí část pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme třetí část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. Kom- 238. Aha, 207 pro, proti, držel se, schváleno. 238 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis U v několika částech. První část pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Třetí část, nevím, proč je tam napsáno první teda. Třetí. A tady se píše první. Dobře, třetí část, třetí část kompromisu U. Pro, proti, zdržel se, e, schváleno. Čtvrtá část pro, proti, zdržel se, schváleno. Pátá část pro, proti, zdržel se, schváleno. Šestá část pro, proti, zdržel se, schváleno. Sedmá část pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 251 pro, proti, zdržel se schváleno. 252 pro, proti, zdržel se schváleno. 253 pro, proti, zdržel se schváleno. 254 pro, proti, zdržel se schváleno. Zkontrolujeme 254, zahajuji hlasování. Já jsem myslel, že EPP je pro, omlouvám se, říká předseda. Takže návrh je zamítnut, 254 je zamítnuta. Kompromis V s ústním pozměňovacím návrhem. Nejprve tedy budeme schvalovat ten ústní pozměňovací návrh. E, vyměnit výraz restrikt za výraz prohibit. Dobře, takže pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky, hlasujeme o ústním pozměňovacím návrhu. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Takže teď budeme hlasovat o kompromisu V bez ústního pozměňovacího pro, proti, zdržel se schváleno. A teď 262 pro, proti, zdržel se schváleno, 263 pro, proti, zdržel se. Zkontrolujeme elektronicky, 263, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. Kompromis T s ústním pozměňovacím návrhem od zelených. Ne, pardon, kompromis 2TV s ústním pozměňovacím návrhem. Takže nejprve budeme hlasovat o tomto ústním pozměňováku pro. Mám ho znovu přečíst? Ne, je to všechno na seznamu. Takže pro, proti, zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. A teď kompromis ústním pozměňovacím pro, proti, zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 271 pro, proti, zdržel se schváleno. 272 pro, proti, zdržel se. Zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. 274 pro. Proti. Zase zelení. Takže jste zvedl ruku, když jsem říkal proti, je to moje chyba, ale zkontrolujeme. Takže zahajuji hlasování. Končím hlasování, ano, schváleno. 275 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis eh, X, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. 280 pro, proti, zdržel se, schváleno. Inta 1, chcete uh, hlasovat o Intě en bloc, dohromady o všech pozměňovacích návrzích. Uh, ne, omlouvám se, takže jeden po druhém, to bude rychlejší. Inta 1 pro, proti, zdržel se schváleno, Inta 5 pro, proti, zdržel se schváleno, Inta 6 pro, proti, zdržel se schváleno, 7 pro, proti, zdržel se schváleno, 8 pro, proti, zdržel se schváleno, 9 pro, proti, zdržel se schváleno, 10 pro, proti, zdržel se schváleno, 11 pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis Y pro, proti, zdržel se schváleno. 96 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 97 pro, proti, zdržel se je to asi zamítnuto, ale zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Bylo to nerozhodně. Takže 98 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 99 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nerozhodným výsledkem. 165 s odděleným hlasováním. První část pro, proti schváleno, pro druhá část proti zkontrolujeme druhou část u pozměňovacího návrhu 165. Zahajuji hlasování. Je to zamítnuto. 281 pro, proti, zkontrolujeme, zahajuji hlasování 281. Končím hlasování. Návrh je zamítnut o jeden hlas. 282 pro, proti, zdržel se zamítnuto jestli teď můžeme eh, hlasovat en blok, jestli souhlasíte. To znamená, eh, že budeme hlasovat od eh, 283 až do 286 pro, proti. Zkontrolujeme, abychom si byli jistí. Myslím, že to je zamítnuto, ale uvidíme. Elektronicky teď je FDD aktivnější, končím hlasování a teď je to schváleno tak. Takže prostě hlasovali jsme en blok a je to 287. 287. Pro, proti, držel se, zamítnuto. Původní text pro, proti, zdržel se, schváleno. 288. Pro, proti, myslím, zkontrolujeme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. A teď kompromis Z pro, proti, zdržel se schváleno, kompromis AA pro, kompromis dvojité A. Tam máte, myslím, plus pro, proti, zdržel se schváleno. 299 pro, proti, zkontrolujeme 299, zahajuji hlasování. Vote is close. Končím hlasování, tedy znovu remíza, čili zamítnuto. 300 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Původní text pro, proti, zdrželi se, schválen. 301 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 302 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 303, 304 pro, proti, zdrželi se, asi schváleno, ale ještě si to ověříme. Omlouvám se, říká předseda. That is close. Yes. Končím hlasování. Ano, schváleno. 305 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 306 pro. Proti. Zdrželi se. Schvá- zamítnuto. 307 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno eh, citace jedna původního textu pro proti zdrželi se schváleno. Pozměňující návrh 1. Pro, proti, zdrželi se schválen. Původní text 304 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňující návrh 2. Pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Pozměňující návrh 2. Hlasujte elektronicky. Vote is closed. Rejected. Končím hlasování a